Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen. Dámy a pánové, mám eh, to potěšení, že dnes eh, je přede mnou důležitý úkol, tedy přivítat vás srdečně jménem našeho výboru. Mnozí eh, členové tohoto výboru eh, projevili zájem intenzivně se zabývat eh, dnešním tématem a prosím hosty, aby měli pochopení a aby nás také omluvili v tom smyslu, že zde není ještě příliš mnoho poslanců, máme mnoho paralelních akcí a ne vždy se podaří být všude. Evropa v otázce energetické politiky v posledních letech získala získala na významu. Eh, je to eh, jedno z nejdůležitějších evropských témat. Je to otázka eh, bezpečného zásobování energií z různých hledisek. Jak dosáhneme toho, aby energie bylo dost, jak mm, se můžeme bránit přílišné závislosti na státech mimo Evropu, jak dosáhneme toho, abychom energii mohli realizovat za výhodných cen, což je velmi důležité pro naše občany i podniky. V neposlední řadě však je zde otázka toho, jak dosáhneme eh, výroby energie bez dopadů, negativních dopadů na životní prostředí. Nejrůznorodější debaty vyplynuly z této otázky. Vy všichni máte zájem o tyto otázky, jistě jste se seznámili s mnoha odpověďmi, ale debaty byly v Evropě velmi často koncentrovány na jednotný trh, tedy na eh, eh, Evropu jako takovou. Jak však eh, zvládneme vypracování soustav v Evropě? To je velmi důležité a obtížné téma, na kterém pracuje také pan komisař Ettinger. A nyní také eh, si klademe otázku, zda by nebylo možné jednotlivé části otázek řešit odděleně. Je zde také otázka eh, zdrojů pro další spolupráci v otázkách, které budou mít nejrůznější dopad. Eh, je to otázka možnosti spolupracovat se státy, na které které eh, možná hned eh, nevidíme ve smyslu eh, potenciální spolupráce. O to dnes jde. Chceme se dozvědět něco od těch lidí, kteří pracují na takovýchto projektech v oblasti Středozemního moře, jak to odhadují hospodářsky, politicky, technicky, finančně. V rámci tohoto týdne našich zasedání jsme debatovali o těchto problémech a e, zjistili jsme, že ani technologicky to není e, jednoduchá věc. Čili je zde celá řada otázek, které bychom si chtěli e, nyní prohlédnout a děkuji kolegům, kteří podnítili tuto debatu. Jeden sedí tady nahoře, jednou denně mi říkal, to je záležitost, která se musí uskutečnit, a to Angelika Nýbl ale také další. A děkuji také všem expertům, kteří přijeli z vzdálených eh, zemí i z blízkých zemí, kteří nám pomohou v této otázce. Já doufám, že nám celé toto eh, jednání pomůže a ti, kteří zde budou moci zůstat, vše uslyší, ale také bude možné se eh, dočíst eh, vše. Tím eh, končí můj úkol a já dám slovo nyní paní Angelika Nýble, která bude říct první panel. Děkuji, pane předsedo. Milé kolegyně, milí kolegové, ctění referenti, dámy a pánové, i já vás velice srdečně zdravím a ráda bych přistoupila k dnešnímu slyšení. Jsem ráda, že to vyšlo a ráda bych také poděkovala Herbertu Royalovi eh, za to, že to zorganizoval, že díky pomoci sekretariátu se dnešní slyšení může konat. Máme eh, velmi nabitý program, dámy a pánové, a proto bude nejlepší, když hned začneme. Dovolím si představit první program. Nejen v tom prvním panelu máme skvělé osobnosti, Představíme si například projekt Desertek, o tom jsme si během posledních dvou let mnoho vyslechli a přečetli. Nyní se o tom diskutuje opět v souvislosti s tím, jak je možné ho využít v souvislosti s Německem a s tím, že Německo tady opustí jadernou energii a bude potřebovat větší množství obnovitelných zdrojů energie. Přemýšlíme tady o tom, jak bychom ten projekt mohli popohnat. A nejprve bych ráda uh, přivítala Paula van Zona, generálního ředitele Desertek eh, Německo, potom Albrechta Kaupa, mm, což je vedoucí týmu z Med MIP, eh, projektu pro integraci energetických trhů mezi Evropskou unii a Středomořím, potom Mark Stross, eh, který přijel z Barcelony a který je poradcem pro energetickou divizi sekretariátu Unie pro Středomoří. Srdečně vítejte, pane Strosy. A v neposlední řadě bych ráda přivítala pana Christofera Burgharda, což je Eh, místo předseda pro eh, záležitosti veřejnosti ve firmě ve společnosti First Solar. Počítali jsme s tím, že každý z vás bude hovořit maximálně 8 až 10 minut. Já doufám, že vám to takto vyhovuje, protože jen tak se nám podaří eh, vyhradit nějaký čas na diskuzi. Děkuji, paní Nýber, děkuji vám za ten úvod. Děkuji Raule i tobě za možnost tady hovořit, protože je mi e, to velkou ctí a je to dobrá příležitost, jak představit myšlenku dezertek, jak e, tu myšlenku nějak zhodnotit, říci, kde se v tuto chvíli nacházíme a jaké další kroky budou potřeba k tomu, abychom celý projekt popohnali směrem vpřed. My jsme to e, celé, celou tu prezentaci nazvali tak, že Desertek je silný impuls pro integraci EU a Středomoří. A já si tedy dovolím eh, představit svoji prezentaci. Vidíte tady eh, určitý obraz Evropy a severní Afriky. To, co je tmavší, to jsou oblasti, kde nesvítí tolik slunce, světlejší oblasti jsou naopak země a oblasti, kde svítí slunce více. Já si myslím, že základní myšlenka je zřejmě všem jasná a sice tam, kde je hodně slunce a málo lidí, ehm, prázdná území s, velkým, s velkou intenzitou slunečního záření a s velkou intenzitou větru budou využita k produkci elektrické energie a e, ta energie potom bude z části převáděna do Evropy. Je to činnost samozřejmě, která je dlouhodobá, která eh, se podaří teprve v příštích desetiletích. To znamená, že to bude dlouhodobé, eh, dlouhodobé snažení krok za krokem. Všichni víte a nyní se to stále častěji objevuje ve zprávách, že Evropa má jednoho souseda a sice Severní Afriku. V posledním půlroce jsme Severní Afriku znovu objevili, jsou tu skvělí lidé, eh, země, které jsou kulturně velmi zajímavé, velmi přívětivé a Evropa najednou vidí, že tyto země prožívají dynamický vývoj, že tu roste počet obyvatel, že roste HDP a tak dále. A k tomu všemu je samozřejmě potřeba i energie. A my víme, že právě v těchto zemích je 85 až 90 energie vyráběno z fosilních paliv. To znamená, že takto to nemůže dál pokračovat, musí se něco stát. A to je další argument pro naše myšlenky, pro myšlenku dezerteku, protože my bychom tu energii, kterou eh, vyrobíme na jihu, chtěli na jihu hned použít. A kromě toho je tu samozřejmě Evropa. Brusel. Evropa se dlouho zabývala otázkou energií a vytvořila také dlouhodobou strategii. Začíná to přesně tam, kde to začínat má, to znamená energetickou účinností. Neměli bychom energii plítvat, měli bychom ji používat rozumně, to je číslo jedna první věc. My jsme to tady představili jako jakési schody, takže prvním schodi, schodem je ta energetická účinnost. Druhým schodem je decentralizovaná produkce energie, obnovitelné energie. Kromě toho je možno si energii vyměňovat mezi členskými státy Evropské unie, vypomáhat si v okamžiku, kdy má nějaký stát obnovitelnou energii navíc a Myslíme si, že dlouhodobě takováto výměna nestačí, protože pro uspokojení celoevropské poptávky potřebujeme mnohem víc. Potřebujeme energii z severní Afriky, z Blízkého východu. To znamená, že e, toto musíme propracovat a je a z ekonomického hlediska to může být koncept velmi výhodný protože za několik desetiletí budeme schopni nabídnout cenu energie dovážené z těchto oblastí, která bude dokonce nižší než cena energie produkované v Evropě. To znamená, že to je ta základní myšlenka, kterou my tady zastáváme. Evropský parlament a evropská politika vůbec splnili své úkoly a ve směrnici o obnovitelných energi- zdrojích energie která vyšla před dvěma lety, byly vytvořeny některé nástroje. Nejprve nástroj, který umožňuje výměnu obnovitelných zdrojů energie mezi členskými státy, ale kromě toho, a to je velmi důležité pro naši práci, je možnost zdroje nebo energii z obnovitelných zdrojů dovážet také ze severní Afriky anebo z jiných oblastí do Evropy. To všechno je uh, stanoveno v článku 9 a z toho se odvozuje takzvaný mechanismus podle článku 9. Na, o to se opírají ope, eh, projekty se Severní Afrikou, z toho vyplývá jejich proveditelnost a samozřejmě, že náš úkol spočívá v tom, abychom tento nástroj, který je tady popsán obecně, implementovali do našeho zákonodárství a abychom k tomu stanovili příslušná základní pravidla. Zároveň se budeme snažit o to, aby to bylo do značné míry harmonizováno, to znamená, že bychom to všichni dělali zhruba stejně. Velmi důležité je e, to, že v našich projektech se nesneme, nechceme snažit pouze o to, abychom zaváděli mnoho projektů v rámci obnovitelných zdrojů energie, ať už je to větrná, solární energie v severní Africe nebo v blíz, na Blízkém východě. Důležitá je ještě jiná věc. Důležité je to, aby vzniklo partnerství, aby jsme to realizovali společně s těmi zeměmi. Hezkým příkladem je Maroko, eh, protože my tedy spolupracujeme s marockou vládou, s Marockou agenturou pro sluneční energii. Společně s nimi, s touto agenturou Mazen, Eh, Marockou agenturou pro solární energii jsme dělali eh, výtečný projekt a jsou to věci, které nejsou důležité pouze z energetického hlediska, ale zlepšují také sociálně-ekonomickou situaci v dané zemi. To znamená, že my eh, předvádíme know-how a zlepšujeme vědění v dané partnerské zemi. Pojďme se na to podívat konkrétně. Velká část naší práce se je dlouhodobá, týká se příštích 40 let, protože musíme nejprve vyřešit otázky spojené s infrastrukturou. Ale zároveň je to tak, že co možná nejdříve musíme nějak dokázat, že to funguje. Musíme ukázat, eh, co je naším hlavním úkolem a jak to prostě bude fungovat. A proto s agenturou Mazen eh, realizujeme projekt, jeho základní myšlenky spočívají v tom, že by se tedy mělo jednat zhruba o 500 MW, což je poměrně velké množství energie z obnovitelných zdrojů, poměrně velká dimenze, ale e, zároveň tu hrají roli úspory z rozsahu. To znamená, že e, my díky tomuto velkému rozsahu budeme schopni snížit náklady. Ty to zařízení je eh, drahé, ale my ho postupně budeme schopni integrovat do na trhu. Tento příklad se, eh, se stává ze dvou částí. Jednak eh, jsou to takzvané CSP, což jsou ta zařízení se zrcadly, která pravděpodobně všichni znáte. A kromě toho jsou tu foto, fotovoltaická zařízení. Kapacitní podíl je 400 MW a 100 MW u těch fotovoltaiků. Já se tomu nebudu věnovat dopodrobna, ale ukážu vám jeden obrázek, jeden graf, který výtečně uh, zobrazuje náš úkol. To znamená to, o co se snažíme společně s vámi z politiky. Jde o to, že na počátku těch technologií, tak jak je znáte v Evropě, se tedy využívá vítr, bio, biomasa, solární energie a všechno je to mnohem dražší než to, co se nabízí na trhu. To máme znázorněno tady vlevo. Vidíte, že tu je Eh, rozdíl mezi náklady, které jsou k tomu potřeba, a tržní cenou. To je tedy situace, kdy to není hospodárné, kde to není ekonomické, kdy potřebujeme pomoc. Ale cíl spočívá v tom, že díky cíleným investicím a díky partnerstvím se severoafrickými zeměmi které do toho vloží své know-how, ty náklady budou postupně klesat, budou se přibližovat tržním nákladům a Dobrá zpráva spočívá v tom, že se to postupně zlomí a že přijde čas, kdy to bude základ našeho zásobování energií, protože za 10-15 let se ty eh, ceny energie z obnovitelných zdrojů dostanou dokonce pod ceny energie z fosilních zdrojů. To znamená, že to bude Eh, naopak. A z dlouhodobého hlediska tomu bude tak, že tyto obnovitelné zdroje energie se stanou základem naší energetiky. Abychom to umožnili, musíme učinit tři základní kroky. A tady je velmi důležitá i spolupráce s Evropským parlamentem. Nejprve musíme říci, že v každém případě musíme zrealizovat první projekt. Společně s tou agenturou Mazen, společně s marockou stranou. A to znamená, že musíme sehnat financování, že zároveň si musíme zajistit politickou podporu, že to musíme projednat i s průmyslem, protože i s průmyslem musíme spolupracovat. Kromě toho je potřeba, aby to bylo realizováno prostřednictvím normálních institucí, ať už je to Světová banka nebo Evropská investiční banka, tak aby to bylo transparentní, aby to celé se podobalo velmi transparentnímu a běžnému postupu. A Článek 9 eh, pružného mechanismu se také eh, použije jako test, tak abychom viděli, že to funguje. A také jako pomoc při financování. A až tento první projekt bude fungovat, tak paralelně můžeme přemýšlet o tom, jak to bude dál, jak to půjde dál a v rámci dlouhodobého partnerství mezi Evropou a Severní Afrikou můžeme vypracovat prvky, které jsou důležité pro Evropu, pro Severní Afriku, eh, ať už v oblasti energetiky nebo v oblasti jiných zdrojů. Já se nyní budu soustředit na tu oblast energetiky. Je totiž důležité, abychom umožnili, že nejen v Maroku, ale třeba i v Tunisku, v Egyptě a možná i v jiných oblastech, které se v tuto chvíli nabízejí, že ve všech těchto státech se bude řešit oblast energetiky a s tím související otázky, eh, to znamená, dejme tomu, tvorba pracovních míst, industrializace, že všechno toto tady bude poháněno vpřed. Já doufám, že, jsem se, že se mi podařilo eh, dodržet ten časový limit 8 minut. Eh, poslední věc, kterou chci říct, rád bych vás pozval na konferenci, kterou organizujeme i letos, tentokrát v Káhyře. A na této konferenci eh, bude mnoho významných politických představitelů, mimo jiné tam bude i pan komisař Ettinger, potvrdil, že přijede a několik dalších eh, vysokých politických představitelů členských států Evropské unie i Severní Afriky, Blízkého východu. Budou tam i někteří významní ministři, to znamená na tuto konferenci do Káhyry vás všechny velmi srdečně zvu. Děkuji vám za zajímavé informace a děkuji také na pozvání na konferenci eh, v Kahiře. Eh, celá jistě toto ještě eh, vyjasní také pan předseda. Bez dlouhých úvodů bych chtěla poprosit dalšího přednášejícího pana Koupa, aby udělal svou prezentaci. Könnte jemand die, See Ich möchte mich auch recht herzlich já bych chtěl srdečně poděkovat. Jsem Albrecht Kaup, žijí v Káhyře v Egyptě již tři roky a koordinuji dialog a vedu dialog s jižními zeměmi středozemního moře v souvislosti s integrací eh, trhu elektrického proudu. Dnes bych eh, tedy eh, vám chtěl vrátit to, co je nám také často říkáno, to, co jsme slyšeli v posledních třech letech ohledně našich evropských myšlenek na integraci Eh, trhu elektrické energie. Tedy je zde otázka integrace eh, trhu eh, Severní Afriky do trhu evropského a vyvážet z tohoto trhu do Evropy. Toto je naším úkolem také v rámci evropského projektu komise. Je to určitě určitá katali, určitý katalyzátor, který takto eh, pracuje. Ale katalyzátor také může se velmi rychle vznítit a spálit. Eh, naše úvahy jsme eh, schrnuli do pěti svazků, které byly zveřejněny asi před šesti měsíci a naleznete je na webové stránce Komise pro energetiku. Zde naleznete veškeré detailní informace a prezentace toho, jak vypadá celkový sektor elektrárenský eh, kolem Středozemního moře, jaká existují řešení, při uzavírání onoho známého kruhu, kde je eh, tržní potenciál a jaké jsou eh, také tržní obtíže. Eh, dále se zde také hovoří o jednotlivých trasách, o legálních a administrativních obtížích při vývozu solární energie právě tyto svazky tam můžete získat ale eh, realita versus vize, ta je vidět zde. My jsme vše rozdělili do dvou částí. Na levé části vidíme ano. Zde nevidíme žádné problémy v takovémto propojení a zdá se, že s pomocí dnešní Eh, technologie budeme moci přemostit z Středozemní moře, ale Libie tam už to trochu končí. Alžírsko, Tunisko je tam zahrnuto. Jsou zde dvě čísla, 5% a 9%. Tato čísla by vám měla signalizovat to, že tento region je zásobován eh, proudem z Evropy. V posledních pěti letech se však situace velmi zhoršila e, v pravo, od té žluté čáry, tam, kde vidíme Egypt. E, tam pravděpodobně nebude přímé propojení přes Středozemní moře e, na Krétu nebo do Řecka. Takže vlevo to je možné a vpravo si myslím, že Eh, musíme říci, že není možné na základě eh, dnešních eh, technologií překročit středozemní moře, jehož dno vypadá jako Grand Canyon. Vidíte také ty černé čáry, přičemž ten kruh je téměř uzavřen. U Alepa již jsme s tímto prstencem, tam by bylo možné ještě Eh, pokračovat. A pak eh, vidíme ty černé pásy eh, v Libii, tam to prostě nepokračuje. Tam nejsme schopni eh, z východu Maroka poslat prout do eh, Libie, protože není možné synchronizovat tyto toky. Dva pokusy v posledních sedmi letech byly neúspěšné. Takže taková je okamžitá situace co do vývozu, co do výměny elektrické Eh, proudu kolem Středozemního moře. Když se pragmaticky podíváme eh, na konkurenty eh, k obnovitelným energiím CSP a nebo vítr, tak vidíme konkurenci v plynu, nikoli tedy v nukleární a jaderné energetice, ale v plynu. Plyn dnes představuje na 70 kWh elektrárenské výroby. A to, co zde vidíte, je určitý náznak toho, jak je trh eh, s plynem chaotický, není možné zde nic eh, odhadovat. Eh, ten vývoj šel nahoru a dolů v posledních letech. Máme zde i údaje o cenách takže když se podíváme na jednotlivé údaje našich partnerů v jednotlivých eh, elektrárenských eh, soustavách, tak vidíme, že v následujících eh, letech se vše zdvojnásobí. Dvakrát tolik plynu bude potřeba, dvakrát tolik uhlí a bohužel jenom dvakrát tolik obnovitelných energií. My jsme doufali, že se tento objem zvýší mnohem silněji. A nejdůležitější je také síla eh, vody. V Egyptě se nedá eh, tolik znovu budovat, takže tam se procentně vše sníží o polovinu. Eh, potřebujeme také vodní sílu pro vyrovnání. Máme zde však také obnovitelné zdroje, eh, které budou dosahovat téměř 10 Největší překážkou, a zde bych chtěla uvést to, co nám vadí nejvíce, a sice skutečnost, a snaha rozšířit obnovitelné zdroje v tomto regionu Toto vše je eh, bržděno tím, že spotřeba strašně rychle stoupá o eh, téměř 6 eh, až 10 ročně. To znamená, že jsme v takové situaci, že nemůžeme vyrábět elektrickou energii sami, jsme odkázáni na Evropu, ale přesto je ten nárůst 4 až 8 ročně, tedy ve spotřebě elektrického proudu. A každý partner nám říká, no proč bych měl eh, volit solární energii, eh, která stojí pětkrát, desetkrát více kapitálových investic. Všichni nám říkají, my máme jiné starosti, teď se musíme skutečně snažit eh, udělat vše pro to, aby jsme nemuseli prostě zhasnout. Pak je zde také konkurence eh, mezi soukromými výrobci, eh, kteří musí být o 50 až 100 dražší co do výrobních nákladů, protože musí eh, krýt eh, své eh, riziko. To je prostě nutné. Ne, že by to tak chtěli, ale oni jsou prostě dražší a jinak to nejde. Jste bych chtěl ukázat strukturu tarifů, což je pro nás velmi důležité. Země můžeme rozdělit do dvou skupin. Je to skupina žlutá, kde je Egypt na konci. Tam jsou eh, tarify eh, velmi nízké, 2,5 průměrně a ta zelená skupina Eh, eh, má asi sedm centů, Maroko, Palestina, Libanon, Izrael patří do této skupiny. Dále zde máme ty tříbarevné kostičky dole, eh, fialové, to je vítr, to je skutečně konkurenceschopný eh, zdroj. Tam není nutné eh, připlácet žluté ve srovnání s Evropou, to jsou naše průmyslové tarify, a modré 23 eh, až 38 centů. To jsou tarify pro domácnosti v Evropě, tedy průměrné tarify. Nahoře vidíte čtyři čísla 30, 23, 38, 14 až 23. Eh, to jsou prů, eh, průměrné eh, náklady na výrobu solárních energií, tedy fotovoltaických zařízení a pak zde máme také údaj o e, výrobci soukromém, to je to, co je v, v závorce. E, je nutné to vždy e, vynásobit asi 1,5, protože je nutné krýt ono riziko. Čili konkurenceschopný je pouze vítr. Pak tam máme ještě několik zemí, jejichž tarify jsou tak nízké, že bychom museli skutečně hodně připlácit, aby to bylo konkurenceschopné. A teď mám dobrou zprávu. Přesto přeze všechno. Když dnes chcete postavit solární zařízení na 100 milionů 500 megawatt, tak za 20 let byste se podívali zpátky a propočítali, jestli to rozhodnutí bylo správné, tak byste si museli říci, ano, vidíme tam, že se to zelená. E, ta červená na začátku, to jsou ty roční příplatky, které se musí e, k tomu e, přičítat, všechno se to musí sečíst a to zelené, to je zisk dané společnosti. Eh, takže to můžeme srovnávat se stoupajícími cenami za plyn a eh, fosilní paliva. Eh, a vidíme, že konec konců je to levnější. Již dnes můžeme podporovat tento vývoj, i když na začátku tam jsou další náklady. Neměli bychom eh, však připustit eh, to, co je uvedeno eh, vlevo, že ten vývoj je pouze červený. I takováto zařízení existují. My bychom však neměli myslet jenom na to nejhorší vývojové linky, ale Musíme myslet na tu situaci, kdy po 10-15 letech je to zelená a to znamená, že společnost má na tom zisk. Všechna zařízení takto propočítáváme. A nyní žhavé téma, export. Před dvěma lety se v Evropě hovořilo o tom, že Evropa potřebuje solární eh, eh, proud, eh, což nám v diskuzi ale moc nepomohlo, protože samozřejmě každý říká, no tak tři roky už říkáte, že potřebujete solární proud, ale nic se neděje. A my jsme toho názoru, že Evropa tento proud eh, ze solárních zdrojů nepotřebuje. My bychom to dokázali udělat a hospodářsky by to mělo smysl, ale vysvětlím vám to na jednom eh, jednoduchém eh, příkladu. Vidíte tady náš tarif, to je dejme tomu v Londýně, někde na severu, to je 26 centů. Když však to zařízení fotovoltaické postavíte na jihu, tak tam můžete mít dvě sluníčka, takže už tam máte tarif 13 centů. My se nedomníváme, že to zařízení se postaví levněji, to ne, ale připočítáme k tomu, tomu 20 ale to vybudování není levnější. Eh, tam musíme samozřejmě ten proud zase eh, přenášet zpětně, proto jsem zase 10% eh, odečetl. Dále také přenosová infrastruktura se musí zaplatit. Tady mám plus 3 centy navíc za kilowatt hodinu a máme zpátky 20,3 centů. To znamená, že Ekonomicky by to mohlo mít eh, smysl. Problémem však je to, že na jihu nejsou investoři. A to proto, že na severu ještě nejsou nakupující subjekty. Eh, potřebujeme elektrárny, když víme, že někdo to bude dalších 20 let od nás kupovat. Existují tři technologie, které si konkurují. Máme určité obavy ohledně CSP, tedy ohledně eh, termických zařízení se skladováním jsou vhodné. Tam záleží na tom, zda ten jižní sektor bude potřebovat eh, silno prout. Nemáme eh, problém s větrem, ten je konkurenceschopný a PV fotovoltaika již vyhrála v té soutěži s CSP, co se týče výrobních nákladů. Ten rozdíl, ten odstup mezi těmito eh, technologiemi se zvětšuje. Technologie fotovoltaická se přibližuje ve své výnosnosti k větru, to znamená, že za 3-5 let by mohla být skutečně Eh, konkurenceschopná. Eh, takový je náš odhad. Máme ale pět doporučení a první doporučení hovoří o tom, že na základě vysokých kapitálových investic je nezbytné pracovat s mnoha bankami, velkými bankami, přičemž arabské fondy se nezúčastňují příliš eh, často na těchto jednáních. A proto potřebujeme eh, také snížit křivku z eh, potřeby a potřeby elektrické energie. Nejde jenom o určitě určitý koníček. Měli bychom se skutečně soustředit na eh, spíš ten sever a tam nalézt eh, kupující subjekty, které by eh, proskoumaly ten článek 9. A potřebujeme nejenom zelené, zařízení potřebujeme zdroje i černé a jiné. Také flexibilita v zátěži onoho plynového průmyslu, tedy eh, plynovo elektrárenského průmyslu, musíme znovu promyslet. A zde, když si někdo myslí, že solární energie je drahá, já jsem z Egypta a tam byly postaveny pyramidy pouze silou eh, lidskou. Takže když byste na základě lidské energie provozovali elektrárenské elektrárny, eh, tak bychom eh, museli zaplatit 25 eh, až 25 euro za kilowatt hodinu a to podle toho zdá se budete pohánět hamburgerem anebo olivovým olejem. Takže děkuji Děkujeme, pane Kaupe. To byl skutečně optimistický závěr a já si myslím, že eh, můžeme se k tomu později vrátit v rámci diskuzi. A nejprve eh, předám slovo dalšímu řečníkovi, panu Strosovi, prosím. Merci, madame la présidente. Merci, monsieur le président. Děkuji za slovo, děkuji za slovo, paní předsedající. A zároveň velice rád bych poděkovali za pozvání na toto setkání mít příležitost vystoupit zde a prezentovat tento středomorský solární plán a vlastně i náš pohled eh, v této oblasti a na práci v této oblasti, na plány, které připravujeme. Jistě víte, že tento plán, středomořský solární plán, je jedním z hlavních iniciativ eh, Unie pro středomoří. Je to jeden ze šesti priorit, které připravili šéfové vlád v v červenci 2008 na samitu v Paříži. Následně potom eh, došlo k určité specifikaci jednotlivých cílů tohoto plánu, tohoto solárního plánu. To znamená, spíše šlo o rozvoj obnovitelných energií, ale nejenom solární energie, tak teda mm, to byste si možná mohli myslet podle názvu, ale šlo nám i o energetickou účinnost této oblasti, především o produkci asi 20 gigawatů Eh, této dodatečné energie. A eh, ovšem nešlo tam o tu, nešlo tam to, že by se celá tato energie eh, vyvážela, v podstatě ten vývoz představoval pouze, pouze asi tak čtvrtinu celého tohoto objemu těchto 20 gigawatů, to znamená kolem 5 gigawatů. Členské státy se rozhodly připravit takzvaný master plán, takový ten hlavní plán, který by poté specifikoval jednotlivé kroky, které by vedly ke splnění konkrétních cílů tyto cíle nebo tato veliká iniciativa, tento projekt, byl to vlastně takový eurostředomorský veliký politický projekt, který v podstatě má určitý kontext, celoevropský, ale i globální kontext. Došlo tam k jednání, pokud jde o klimatické změny, jak víte, různé konference, různé závazky na straně Evropské unie, to znamená těch 3x20%. A zároveň nesmíme zapomínat na to, že teda tam byla ta pařížská deklarace až do dnešního okamžiku. Došlo k tomu, že začal fungovat i sekretariát, sekretariát, který začal fungovat od začátku loňského roku a došlo opravdu k mnoha aktivitám na tomto poli. Různé národní strategie už byly schváleny v různých středomořských zemích, v Maroku, Alžírsku, Tunisku i jiných zemích. Dále to byly různé industriální iniciativy opravdu rozsáhlého charakteru, desertek, Medgrid a tak dále. No a samozřejmě, že došlo i k využití nových finančních nástrojů, které připravily mezinárodní finanční instituce. To znamená, že v podstatě v těchto posledních dvou letech můžeme říci, že už opravdu došlo ke spuštění určitého procesu, který v podstatě byl spuštěn tím pařížským prohlášením, které, které vdechl takový nový elán celé této iniciativě. Pokud jde o tu pařížskou eh, deklarativu, sekretariát UFM získal určité přímé odpovědnosti v této oblasti. Je to v té přílohe k pařížské deklaraci připojeno. To znamená podívat se na možnost eh, realizace nebo vývoje v této oblasti, vytvoření tohoto master, tohoto hlavního plánu Mm, a čím se zabýváme. Tento mandát udělilo 43, členský, 43 států, které rozhodlo o tom, že sekretář bude koordinovat tento plán společně v úzké spolupráci s Evropskou komisí a členskými státy, které jsou součástí Unie pro středomoří. Samozřejmě, že sekretariát mm, se bude snažit využívat veškerých těch výdobytků, které už máme v posledních dvou letech. A samozřejmě, že i různé strategické plány, které připravili národní státy, které předložili sekretariátu na konci loňského roku. Už jsme v Bruselu zahájili první takové setkání se zúčastněnými stranami a bylo to v, bylo to v únoru tohoto roku. Čili o co se snažíme? dvě nebo tři věci jsou v podstatě propojené, jsou zásadní pro tuto oblast. Snažíme se realizovat simultánně tyto tři kroky. První záležitostí je právě ten masterplan, ten hlavní plán a vytvořit řekněme, na základě konsenzu, co možná nejširšího, určitý rámec, který, do kterého by byly zapojeny členské státy a zároveň všechny zúčastněné strany. Tak, aby tento rámec v podstatě umožnil nalezení určitých prostředků, jak reagovat na základní oblasti, základní eh, prvky, o kterých už se před chvíličkou zmínili i kolegové. To znamená to, co je důležité pro obnovitelné energie, mm, to v širokém smyslu slova mm, na jihu a východě středomorského prostředí prostředí. To znamená, že se snažíme nalézt určité společné prostředky, společným způsobem dosáhnout řešení těchto záležitostí, například různé eh, legislativní rámce, finanční rámce, infrastruktury, technologie, transfery technologií, rozvoj v této oblasti, rozvoj kapacit v této oblasti. Toto je zásadní úkol, to je součástí tohoto hlavního plánu pro Unii pro Středomoří. Je to v podstatě takový politický, ehm, jednoduchý dokument, syntetický dokument, nesnažíme se o vytváření nějakých nových studií, které v podstatě neustále zde vznikají jako houby po dešti. A do konce roku 2012 bychom chtěli předložit tento dokument ministrům eh, pro energetiku eh, někde na začátku roku 2013 všech členských zemí Unie pro Středomoří. Samozřejmě, že my poté se budeme snažit pokračovat dál. Nejde pouze o um, te, toto datum, jsou zde různé podpor, podpůrné projekty, nové finanční nástroje, které hledáme v této oblasti, tak abychom mohli realizovat různé projekty. Čili toto je soubor úkolů, který před námi leží a které se snažíme nějakým způsobem realizovat. A nyní, jaké jsou metody, jaké jsou metody, které bychom chtěli využít v této oblasti? Sekretaria v podstatě je takovou pouze platformou, má prostředky relativně omezené, role mm, je být takovým centrálním místem, to znamená, kde jsou k dispozici veškeré tyto informace a zároveň samozřejmě sekretariat je podřízen určité kontrole, politické kontrole členských států, protože tyto věci, kterým se zabývá, jsou komplikované, jsou politického charakteru. To znamená, že se snažíme, jak už jsem o tom před chvíličkou hovořil, nějakým způsobem dosáhnout společné vize, společné vize všech těchto prvků, nějak nějakou společnou aktivitu, spolupráci členských států. Sekretariát je neutrálním místem, je to instituce, které, která spojuje vlastně mm, země severu i jihu, mm, to znamená, že to je nezúčastněný prvek, který nepreferuje žádné technologie ani projekty. Samozřejmě, že se snažíme spojovat různé partnery z členských zemí, finanční, mezinárodní instituce, asociace civilního, občanského charakteru, ale, ale i různé technologické organizace a tak dále. Pokud jde o tento masterplán, samozřejmě, že to ještě musíme prodiskutovat i s členskými státy, ovšem základními prvky by mělo být pět následujících elementů. Jednak je to určitě politický rámec, určitě regulační rámec, dále jsou to otázky spojené s financováním, dále fyzická infrastruktura, dále je to rozvoj obnovitelných energií jako jakéhosi nástroje, politického nástroje v této oblasti, který by sloužil jako jakýsi katalyzátor mezi jednotlivými zeměmi a dále je to transfer technologií a budování kapacit. Velice stručně, velice rychle, nebudu zacházet do podrobnosti, protože o tom bychom skutečně mohli hovořit podrobně o každé této kapitole s našimi partnery velice dlouze. Pokud jde o strukturu těchto jednotlivých prvků, možná ten ten politický rámec, samozřejmě, že to určitý závazek, dlouhodobý závazek členských států, které vytvoří určitý referenční rámec, umožní investorům pohled, ucelený pohled a zároveň to, to, to umožní uh, uh, obnovitelné zdroje energii, pracovat v rámci určitých, určitého rámce, který eh, umožní ochranu finančního charakteru, fiskální eh, ochranu a zároveň samozřejmě eh, zaměření na obnovitelné energie. Už jsem se zmínil o tom, že je zde i otázka financování. Samozřejmě, že je zde určitá pro mezi náklady v energii z obnovitelných zdrojů a z fosilních zdrojů. To je jasné. Ovšem máme zde i mnoho nástrojů, které můžeme využívat a které by nám mohly pomoci nalézt řešení, překonání těchto problémů. Některé z těchto nástrojů již existují, ovšem zatím ještě nebyly implementovány. Často hovoříme o článku číslo 9, to je velice důležitý nástroj. Ovšem je potřebná by zde byla ta produkce taková vyvážená, pokud jde o spotřebu místní, ale i export, dále jsou to různé exportní strategie, ty prostě nebudou dávat smysl, pokud neuspokojíme potřeby místních lidí, místního obyvatelstva. Pokud jde o článek 9, já už o tom eh, hovořili i mý kolegové, máme zde mnoho studií, máme zde mnoho literatury, která pokrývá tuto problematiku a nyní potřebujeme i tu ten závazek politického charakteru, tak aby eh, mm, jsme vyslali jasnější politický signál pro naše klienty i kolegy. Další nástroje, které existují, tak to je vlastně to financování z uhlíku. To už existuje. To je určitá oblast, která představuje obavy, protože zdá se, že spíše budeme ustupovat od těch stávajících pozic, i když to samozřejmě pokrývá pouze několik procent těch nákladů na solární energii. V podstatě můžeme využít například mm, takové ty CDM, eh, povolenky v této oblasti. Bohužel, mm, dále je to teda směrnice OTC u povolenek, kde se hovoří o tom, že ty projekty, které Eh, před 30. Eh, prosincem 2017 nebudou eh, uznány, tak v podstatě ty certifikáty nebudou moci využívány v Evropě, pokud nebude existovat teda bilaterální dohoda mezi těmito zeměmi a zeměmi Evropské unie. Bohužel, pokud víme, tak to, k tomu zatím tak není, čili je zde veliké riziko, a když se snažíme využívat další možnosti v této oblasti, podporovat spolupráci mezi zeměmi na obou stranách Středomoří, tak abychom umožnili alespoň 4 až 5 financování z tohoto zdroje, protože pokud tomu tak nebude, tak už nebudeme mít žádné povolenky z uhlíku, které by umožnily financování těchto rozsáhlých projektů. Čili toto představuje veliké obavy, veliké obavy a Evropská komise se tím zabývá. Zároveň musíme snížit rizika. Snížit rizika, hovořili už jsme o těch nákladech obnovitelných energií, Dále je zde otázka nebo otázky, které jsou spojené s rizikem těchto kontraktů, na kolik let na, na, mm, budou eh, eh, to znamená, nakolik, abychom zredukovali tato rizika, ale zároveň jako zredukovali i náklady. To znamená, že musíme připravovat tyto projekty, mobilizovat různé finanční zdroje, různé koncese a tak dále, které již existují. Je zde mnoho nástrojů, které by mohly být strukturovány, mobilizovány finanční nástrojů, protože žádný z těchto nástrojů izolovaně by prostě neumožnil řešení celé problematiky. Je zde mnoho nástrojů, které musíme koordinovat, které musíme spojit, abychom reagovali na tuto problematiku a nalezli určitá řešení. Vyžaduje to politickou vůli, spolupráci, ale i hodně práce a energie. Pokud se nám to nepovede, tak se nám prostě nepovede z dlouhodobého hlediska eh, tyto technologie eh, uplatnit, mm, kolega už se o tom zmínil, pokud nebudeme využívat tyto technologie na široké bázi, tak prostě ty náklady budou, budou excesivní. Další záležitost, která je zásadní, to jsou struktury, eh, infrastruktur, sítě a tak dále. Nebudu hovořit podrobně mm, proto je samozřejmě o této oblasti, protože o tom budou hovořit ještě kolegové. Musíme se podívat celkově na tyto sítě a ne jak si zaměřit pozornost pouze jenom na to propojení obou břehů Středomoří. To je zásadní, to je samozřejmé. Ovšem, nesmíme zapomínat ani na propojení jihu Středomoří, jak už jsme o tom hovořili před chviličkou, kolega se o tom zmínil, a zároveň posílení vlastně těch sítí přímo v těch zemích na jihu a zároveň přístup na trhy. To je další otázka. Když se k nám ta zelená energie prostě musí se k nám dostat nějakým způsobem do Evropy. Dále zásadním prvkem v této problematice je otázka toho, že ty obnovitelné energie prostě musí být jakýmsi vektorem rozvoje pro tyto země na jihu Středvoří. Prostě když vytvoříme tyto um, obnovitelné energie a e, pouze je budeme dovážet do e, severní, e, do Evropy, ale prostě musíme investovat i do infrastruktury na jihu. Musíme se podívat na všechny ty možnosti, nějaké, řekněme, konkrétní pomoc, kterou poskytujeme těmto zemím, financování eh, výzkumu, vývoje v této oblasti, zelené energetiky. To je, to je zásadní, protože prostě mm, na tom jihu v podstatě to představuje 30 až 50 to je to maximum, někde dokonce pouze 20, 20%. To znamená, že my skutečně musíme překonat tuto, tu, tyto problémy, které jsou spojené s financováním. Dále je to Otázka transferu technologií, to je tak, mm, a budování kapacit, eh, jsou, samozřejmě existují lepší způsoby provádění, musíme zapojit různé aktéry, platformy, které jsou eh, vhodné pro eh, tuto problematiku. Čili toto všechno by mohlo pomoci, především nám, nám jde, aby to bylo založené na základě určitých dohod, aby eh, s tím všichni partneři souhlasili, aby jsme dosáhli nějakého konsenzu. Samozřejmě, že to obrovský úkol eh, země Evropské unie budou hrát obrovskou roli, hrát takového katalyzátora v celé problematice. A na závěr, podobně jak ostatní kolegové, rád bych řekl, že jde o zásadní moment v těch následujících eh, měsících. To bude opravdu klíčové. Já doufám, že se nám to povede, protože všichni musíme spojit naše úsilí regionální potenciál je obrovský, zdále zde politická vůle bojovat proti klimatickým změnám. Otázka energetické bezpečnosti, která je zásadní, dále je to ta debata po atomové energetiky, která je na stole. Čili myslím si, že máme možnost opravdu pokročit v těchto úžasných projektech v rámci Unie pro Středomoří, v rámci těchto zúčastněných stran. A zároveň je důležité to, aby země Středomoří hrály zásadní roli, protože vidíme, že se eh, dochází k rozvoji v jiných zemích, eh, v Indii, v, na jihu Afriky, ve Spojených státech. To znamená, že pokud nebudeme v oblasti Středomoří, v těchto oblasti, kde je taková obrovská kapacita, pokračovat, tak samozřejmě hm, poté nás mohou prostě předehnat jiné části světa. Najednou zjistíme, že nebudeme schopni využít tohoto úžasného kapitálu, těch příležitostí, které před námi leží, ty komparativní výhody, která prostě zmizí. Čili skutečně je to klíčový okamžik, politik a je důležité, abychom přikročili ke konkrétním krokům. Děkuji, paní předsedkyně. Děkujeme, pane, pane Strosi, děkujeme i vám za velmi zajímavou prezentaci a s ohledem na pokročilou dobu předám hned slovo dalšímu řečníkovi, panu Burhartovi. Děkuji. Děkuji. Eh, dříve než se nahraje prezentace, Dobře, tak prezentaci máme. Dovolte mi, abych přednesl krátký uh, úvod pro ty, kteří zatím nepotkali společnost First Solar. Je to společnost, která je stará 12 let, to znamená, že je stále ještě uh, mladá, ale zároveň je tradiční v rámci tohoto odvětví průmyslu. Máme sídlo ve Spojených státech, ale výrobu je, eh, máme také v Německu. Uh, ve Spojených státech, v Malajzii a plánujeme výrobu ve Francii a ve Větnamu. Jsme známí jako největší výrobce tenkovrstvých modulů a také nejlevnější výrobce fotovoltaik. Eh, proslavili jsme se tím, že tady jsme schopni eh, produkovat levné modely tenkovrstve. Eh, přičemž cena za vatu je 75 0,75 amerických dolarů. Dovolte mi, abych zmínil jeden z důvodů, proč se tady chceme představit v rámci tohoto slyšení. Eh, rád bych hovořil o tom, že my jsme tady mm, mm, vytvořili celou řadu solárních projektů, velkokapacitních solárních projektů v celkové kapacitě 2,4 GW. Jsou to eh, projekty většinou v pouštích eh, v jeho eh, západní části Spojených států. Pojďme se podívat, jak se my díváme na oblast Středomoří. Já se domnívám, že je tu skutečně velká potřeba energie a pokud chcete rychle vytvořit zdroje energie, tak fotovoltaiky eh, vytvářejí velkou příležitost pro rychlé zdroje energie. Zároveň je tu eh, možnost eh, účinného eh, managementu eh, stávajícího portfolia výroby energie. My tedy spolupracujeme s těmi společnostmi, eh, které energii vyrábějí a snažíme se tedy optimalizovat portfolio výroby energie a kromě toho si myslím, že je to důležité jak z hlediska výroby energie, tak je také důležitá pružnost údržby a dispečinku rozdělení. Já si myslím, že právě toto je jedna z oblastí, kde fotovoltaiky mohou eh, být postaveny poměrně blízko k místům, kde ta energie bude spotřebována. To znamená, to je důležité. Zároveň eh, můžeme vytvářet velkokapacitní přenosovou infrastrukturu. To bychom v každém případě měli dělat, ale zároveň se musíme vyhnout tomu, aby přenosem energie vznikaly ztráty. To znamená, že tu infrastrukturu musíte vytvářet inteligentním způsobem. Z sociálního hlediska je důležité to, že vytváříme pracovní místa. Z hlediska eh, stavby je možno říci, že jeden stavební tým představuje 275 lidí. 275 eh, lidí staví zařízení o kapacitě 1 megawatt za den. To znamená, že to je skutečně podstatné množství pracovních míst. Dalším faktorem je transfer znalostí a e, vzdělávání. Já si myslím, že e, to je také důležité, že je důležité e, převádět znalosti a schopnosti. A kromě toho jsou tu samozřejmě ekologické úvahy. Není to pouze úvaha čistě z hlediska životního prostředí, ale také z hlediska spolehlivosti zásobování energií. Jde o obranu před cenovou volatilitou a o potřebu e, dovozu. Rád bych vám to tedy představil. Celá řada lidí neví, jak velké fotovoltaické projekty vypadají a jaké hlavní výhody mají. Pokud se podíváte na solární fotovoltaiky, tak jsou to skutečně projekty, které nepoužívají ani vodu, ani ropu, ani plyn během svého provozu. To znamená, že je to naprosto čisté, nejsou tady žádné emise a není tady ani žádný odpad. E, což samozřejmě eh, je důležité pro takové oblasti, jako jsou pouště. Jsou to zařízení, která jsou takřka bezúdržbová, respektive ta údržba je velmi snadná, protože když eh, s tím pracujete, tak pracujete pouze s pevnými a jednoduchými eh, částmi, dvouosým zařízením, to znamená, že je to energie, která je snadno udržovatelná. Ekologická stopa, tedy uhlíková stopa, je také velmi nízká, protože je to energie, která eh, je z obnovitelných zdrojů. Pokud máme velké území, kde je málo lidí, tak eh, zjistíme, že toto nařízení je snadno eh, říz, říditelné a že není ani závislé na prachu, vlhkosti a silných e, větrech a není tu ani žádné další geografické omezení, protože e, to není závislé na kvalitě ozáření, e, což prokázaly některé evropské země. Jak to vypadá s vývojem projektu? Já si myslím, že tady je stěžení jedna věc a sice, že e, doba od zahájení stavby do zahájení provozu je velmi krátká. To znamená, že vypracujete způsobem, který je jednoduchý, modulární, pružný. Je to modulární, což je důležité i pro e, financování, protože e, Důležité jsou náklady na kapitál. Velké výhody spočívají také v tom, že tady jsou nízké náklady na údržbu. To samozřejmě vytváří e, velké výhody, protože poměrně rychle začnete vyrábět energii a tím se vám to začne rychle splácet. E, to zařízení nepotřebuje ani vodu, ani plyn, nemusí tady být žádný vodovod, ani plynovod a to samozřejmě je důležité pro oblasti, kde tato infrastruktura v tuto chvíli neexistuje a e, Kromě toho je důležité, že to můžete postavit kdekoliv. Nepotřebujete ne, nepotřebujete žádný konkrétní profil terénu, můžete to použít i na různých svazích. Pokud jde o financování, tak to je velmi eh, variabilní. Důležité je, že to, jak jsem řekl, modulární, eh, je tu tedy eh, financování, které, to, které sníží ty eh, celkové kapitálové náklady až o 40 eh, Já si myslím, že velká příležitost pro fotovoltaiky spočívá v tom, že to financování je poměrně snadné. 30, v tuto chvíli máme ve světě 30 gigawatt fotovoltaiků a to financování ve všech případech proběhlo uh, Eh, finanční instituce jsou obeznámeny s fotovoltaikami, to znamená, že financování nebíhá problém. Eh, já to proberu velmi rychle, tak abychom měli čas na diskuze. Já se vám snažím ukázat i nějaké otázky, tak abyste si uči- udělali představu o tom, jak to vypadá, když se hovoří o velkokapacitních fotovoltaikách. Uh, jsou to zařízení z různých částí světa s kapacitou mezi 10 a 60 MWh. Eh, tady vidíme největší fotovoltaickou e- elektrárnu na světě o kapacitě 290 MW. Je to v Arizóně a pro, provozovatelem je PGNE, je to velmi konkurenceschopný projekt a ukazuje to, že se dostáváme do období, kdy tyto projekty jsou e, skutečně proveditelné a začínají se vyplácet. Už jsem řekl, že solární energie je velmi výhodná z ekonomického hlediska a je tu velká potřeba elektrické energie právě v místě. To znamená, že my vyrábíme tu energii z části pro místní spotřebu, ale také z části pro vývoj, vývoz a Díky tomu jsou ty projekty smysluplné z hlediska ekonomického. Důležitá je jedna věc a sice to, že fotovoltaiky a solární elektrárny jsou dneska konkurenceschopné. Je to udržitelný zdroj energie a to je důležité z dlouhodobého hlediska, protože tyto projekty budou mm, poskytovat elektrickou energii po době splácení bez eh, velké údržby. Samozřejmě, že to podporuje ekonomický vývoj v daném regionu tím, že to vytváří pracovní místa a také tím, že to prostě umožňuje zdroj k elektrické energii, protože se, tyto fotovoltaiky se někdy staví eh, v oblastech, kde v tuto chvíli zdroj elektrické energie není. My jsme se eh, dostali Nyní do přechodné fáze. Na začátku jsme žili z těch dotací, ale nyní se to mění a já si myslím, že jedna z věcí, kterou potřebujeme k tomu, abychom přešli do té udržitelné fáze, když nebudeme potřebovat eh, dotace, spočívá v tom, že tu budeme mít eh, udržitelnou tržní ekonomiku. Také musíme počítat s úsporami z rozsahu Eh, jistě si umíte představit, že to používáme stejně jako celý průmysl. Kromě toho potřebujeme udržitelné ekologické produkty z hlediska jejich životního cyklu. Důležité je také to, kde jsou eh, stavěny. Eh, musíme myslet i na recyklaci a sběr těch panelů po té, co vyprší jejich životní cyklus. A Potřebujeme také jasný politický rámec, politický rámec, který bude stabilní a spolehlivý. To je tedy všechno z mé strany. V tuto chvíli děkuji. Děkuji vám srdečně za velmi zajímavé informace o solárním průmyslu, který jste velmi dobře představil. Já se domnívám, že bychom měli využít několika minut, které nám zůstávají na debatu. V následujících dvou panelech se bude ještě hovořit o ekonomických aspektech. Někteří kolegové se již přehlídli přihlásili ohledně politických otázek a na ty bychom se měli nyní soustředit. Paní Riera Madurel, prosím. Děkuji moc krát, paní předsedající. Vzpomínám si na staré časy, když vás vidím v předsednictví. Ale nejdříve bych chtěla poděkovat všem přednášejícím za to, že jsou v tomto panelu účastní. Bylo velmi zajímavé vše, co jste nám sdělili. Naslouchala jsem Eh, vám, když jste hovořili o tom, co se děje na obou částech středo eh, moří i jinde. Já nechci však eh, hovořit o jednotlivých projektech, nejbrž celkově bych chtěla vědět, jak vidíte koexistenci těchto projektů, zda se překrývají, zda existuje fórum, které umožňuje určité doplňování. Děkuji za tyto otázky, my je sebereme a potom můžete odpovědět Klotermes. Já bych měl otázku na pana Kaupa. Vy jste hovořil o tom, že sítě se vybudují a ty kabely eh, jsou zelené, černé, šedivé. No tak černé nevím. Já bych je nerad viděl Eh, eh, ony strategie budování fosilních elektráren mimo země EU. Eh, e to by nebylo dobré. Máte nějaký nápad, jak by to mohlo se vyvíjet? A ještě k First Solar. Tady potřebujeme skutečně průmyslovou dimenzi a také zaměstnaneckou dimenzi. Vy jste globální hráč a co se tedy musí stát pro to, aby First Solar v Maroku, v Tunisku eh, mohl vyrábět? Mm, provádíte takovéto úvahy a eh, v čem jsou eh, hlavní body? Děkuji, pan Rybík. Ano, děkuji. Paní předsedající, má otázka je na First Solar. Ehm, my máme výzkumné středisko v Itálii, kde se zkoumají a testují eh, solární vybavení. Jak se díváte na práci eh, v tomto eh, výzkumném středisku a je to určitý základ, na němž můžeme dojít k politickým rozhodnutím? rozhodnutím. Druhá otázka. S Claudem Turmesem jsme minulý týden eh, měli také ve výboru pro rozvoj komisaře Pibalkse A on říkal, že bude v rozvojové pomoci eh, nové těžení pole a sice energetická politika eh, v Africe a v Azii. Ta rozvojová politika by měla být směrována na regionální struktury s podporou také eh, v oblasti energetiky. Když jste eh, něco z toho pocítili, má to budoucnost a mechanismus čistého vývoje. Zde některé země se rozhodly eh, odejít od jaderné energetiky. Domníváte se, že jaderná elektrárna by mohla být kompenzována v systémem CSP nebo jiným systémem? Kolego Rubiku, děkuji za otázky a ještě Ivo Belet. Děkuji, Angeliko. A děkuji, pane předsedo. Omlouvám se za to, že jsem eh, přišel pozdě. Možná, že tady budu pokládat otázky, které eh, jsou redundantní. Budu velmi stručný. Pokud jde o proveditelnost těchto projektů, eh, to znamená vývozu solární energie ze oblasti Středomoří do Evropy. Jak je to proveditelné? z hlediska financí, z finančního hlediska, protože všichni víme, že během eh, přenosu se eh, ztrátí velká kapacita, velké množství té elektrické energie. To znamená, že bych se rád zeptal, do jaké míry je to proveditelné. A potom jedna otázka směřovaná přímo na pana eh, Burgharta, na amerického hráče, kde se vyrábějí vaše panely v Číně, v Evropské unii, v Americe a jaké tady vidíte příležitost možnosti pro americké a evropské výrobce, a nebo je pozdě na to, aby se tady angažovali. Eh, už je to tak, že prostě Číňané mají eh, ve výrobě těch solárních panelů eh, monopol. Děkuji. Děkuji, kolego Belete. A já bych chtěla připojit ještě další otázku. Pro tento panel je důležité zdůraznit také to, co na politické úrovni, tedy v Evropském parlamentu, by mohlo být vyjádřeno jako přání. Samozřejmě, že ne všechno můžeme realizovat. Tady se dívám na kolegu Turmese, ale máme třeba směrnici o obnovitelných energiích z roku 2008 a když politicky řekneme, že chceme a podporujeme vaše vize, že chceme, aby ten první pilotní projekt se rozběhl, tak se ptám vás, pane Burger, jak, co potřebujete eh, na úrovni třeba Tuniska, abyste tam mohli vyrábět, ale co potřebujete také z naší strany. Jak je možné zajistit eh, včasnou realizaci směrnice? Eh, financování se dá udělat eh, také ještě jinde, ale co můžeme udělat my, aby ten projekt se skutečně rozběhl? Začneme s vámi, pane Burkharte, pro odpověď a každý z pánů, prosím, odpoví na otázky, které mu byly položeny. Já se pokusím začít s tou poslední otázkou. Pane Belete, Čína. To potřebuje trochu objasnit. My nevyrábíme v Číně, my vyrábíme v Německu, ve Frankfurtu, na mm, německo-polském pohraničí, zase ve Spojených státech rovněž, v Pittsburghu, v Ohio, to je naše první továrna a druhou stavíme v Arizoně v místě Mesa. Rovněž máme produkční kapacity v Malajzii, ve Větnamu budujeme továrnu, protože azijské trhy prostě jsou dynamické a my tam chceme být přítomní. A zase máme plán, který byl pozastaven na chvíli, v podstatě to je jedna z těch otázek na Klóda, a to je projekt ve Francii, protože prostě tam zatím nemáme nějakou tržní proveditelnost připravenou. Z EFDM bychom chtěli vybudovat toto zařízení, pokud k tomu dojde. Za Klouda bych odpověděl, tak kritická věc, pane Samaráne, pokud jde teda o, tu, o Maroko, to je rovněž oblast, které se musíme věnovat. To znamená, tak, aby tam byla dostatečná proveditelnost, aby investoři chtěli investovat, eh, ať už jsou, ať už jsou to výrobci v podstatě čehokoliv, tím, že budeme vlastně lokalizovat výrobu, eh, zakázky a tak dále. V podstatě je zde mnoho výhod, které by z toho pramenily s, na, s ohledem na náklady, se kterých mohou tyto země těžit. A zároveň stabilita eh, určitou stabilitu, která umožňuje tu proveditelnost a tu mm, to dokončení možná tohoto projektu. My jsme to viděli v minulosti. V podstatě, když fungujete tak, že děláte jeden projekt po druhém, tak v podstatě, eh, v podstatě sice každý ten projekt tu určitou viditelnost na tom trhu si eh, vybuduje sám, ovšem není tam ne, není eh, tam v podstatě ta přítomnost, kterou jsme, kterou jsme viděli například v Americe. Mm, takový příklad byla právě ta směrnice o, o obnovitelné energii, ale například i v Německu loňském roce jsme se rozhodli eh, znavýšit eh, produktivitu na 500 MW a to je velice eh, důležité, protože Německo právě pro prokázal v této oblasti velikou stabilitu a tato, toto naše výrobní zařízení už bude produkovat na této úrovni v letošním roce. Společné výzkumné centrum, pane Rubiku, ano, uh, my eh, jsme pro ISPRU, pro Centrum obnovitelných energií. Myslíme si, že odvedli veliký kus práce. Když se podíváme na testy těch fotovoltaických modelů nebo například životní cykly těchto modelů, ehm, my tam máme těch 25 let té historie, ovšem oni se dívají na 40 až 50 eh, let tou historii nebo ten cyklus. Pokud jde o financování v této oblasti, tak to skutečně představuje obrovské, obrovské kapacity, obnovitelné strategie. V Německu už jsme to viděli. To znamená, že ty náklady na energii se budou snižovat v průběhu generací a to je důležitý signál pro celý region MEDA. To znamená, ta dlouhodobá nebo dlouho, dlouhodobě udržitelná výroba energie. Dále rozvojové politiky, my jsme hovořili i s Pibalksem, Paul určitě bude chtít k tomu říct si několik slov, protože jde i je do toho zapojeno. To znamená energetika, vývoj, rozvoj, sociální aspekty, já jsem se o tom zmínila, to znamená už jenom ten přístup k elektřině představuje obrovské výdobytky, přístup ke vzdělání, rozvoji, hygieně, prostě ani odvětví jednotlivá nemohou fungovat bez přístupu k těmto sítím, čili skombinovat vlastně i tyto vývojové politiky s energetickými politikami, to je podle mě velice inteligentní, severní Afrika, ostatní části Středomoří, to je klíčové. Čistý nebo mechanismus čistého rozvoje a dále teda to, že Německo se rozhodlo opustit jádro, i to referendum, o kterém jsme hovořili nedávno, pozitivní signály pro obnovitelné zdroje. Ano, jistě. V Německu jsme viděli ten počet fotovoltaických elektráren, které, mm, který je stabilizovaný, které byly vytvořeny, mm, ta, ty podmínky sítí jsou stabilizovány. My v současné době um, o tom hovoříme s německou vládou, jakým způsobem by obnovitelné energie mohly přijít s kapacitou, kterou potřebujeme a obecně řečeno, je to těžké, protože v podstatě se díváte jinak na to řízení portfolia, mm, samozřejmě, že kdybyste do toho měli zakomponovány jádro. Ovšem, to je právě duch eh, směrnice obnovitelných energie, které budou v podstatě základem Například v regionu Meda, ano, je sice pravda, že eh, plyn je kom, kom, konkurenceschopný a v podstatě je to takový doplněk, takový doplněk, který umožní to, aby obnovitelné energie opravdu šly, eh, šly eh, tou cestou toho vývoje mnohem rychleji a v podstatě plyn bude představovat pouze takový doplněk. Děkuji, dám slovo panu Štrosovi. Děkuji, paní předsedající. Ano, je zde několik eh, velmi zajímavých otázek, které byly položeny paní Madurel trvala na doplňkovosti jednotlivých eh, projektů. Ano, to je správně. Domnívám se, že eh, se jedná o takový typ projektů, které jsou eh, velmi rozdílné co do svého charakteru. Desertek je průmyslový projekt eh, nesený tedy průmyslovými jednotky. Ten solární plán, to je spíš politický plán, jehož eh, cíle jsou však podobné a jak již řekl náš kolega z First Solar, aby se to všechno vyvíjelo, je nutné mít vhodný institucionální rámec, politický rámec. Další projekty jsou spíš projekty eh, na vytváření nástrojů eh, a tyto projekty nejsou v konkurenci, spíš se doplňují, eh, přičemž jejich perspektivy jsou rozdílné, ale doplňují se navzájem a právě proto tedy spolupracujeme a právě proto tuto komplementaritu také zdůrazňujeme. Nevidím nevidím z tohoto hlediska tedy žádný problém. To, co řekl Claude Turmes ohledně průmyslové a sociální politiky v jižních zemích, to je velmi důležitý eh, aspekt, který jsem zdůraznil ve své přednášce. Hovořil jsem o číslech. Jste také vynikající studie Světové banky, která naznačuje, o jaký objem jde. E, přitom je zde určitý rozdíl asi 20% a když se podíváme na průmysl, který je velmi rozvinutý, e, pak dosahujeme takových 60-70%. Takže e, od 20-30 na 60-70% je nutné mít takové prvky, které se vyrábějí eh, jednoduše. Především je jednoduché eh, vyrábět ocelové rámy, potom tam máme zrcadla, eh, přijímače, ty části, které vlastně přijímají paprsky. Eh, dále je také vhodné tyto části vyrábět eh, lokálně. V Egyptě, v Maroku eh, či v jiných zemích již existuje takovýto průmyslový sektor, který vyrábí jednotlivé prvky v dostatečné kvalitě, ale je důležité se také podívat na objem celého trhu. Je nutné dosáhnout určité kritické masy. E, další prvek, který je důležitý, je otázka e, lokálních kapacit, lokálních podniků, e, které musí být hlavním partnerem a potom je možné ještě něco dávat dál do systému subdodavatelského. Eh, určité eh, nezbytné záležitosti jsou eh, také vědecký výzkum, další vzdělávání. Takže to jsou naše páky, na kterých je nutné pracovat. Toto všechno musí být realizovatelné také, co se týče tedy přepravy a přenosu. Tak jak můj soused říkal, jsou zde srovnatelné náklady a to na severu a na jihu je vše realizovatelné, pokud tedy jdeme do partnerství, které je ziskové pro všechny. Pro Evropskou unii je nutné zdůraznit všechny aspekty na základě eh, balíčku. Eh, toto bylo také eh, zdůrazněno v daném balíčku a především v článku 9. To je také v souladu s politikou eh, do roku 2020 chceme eh, rovněž eh, tedy zajistit určitou eh, kritickou masu do výroby, tak aby všechny podmínky byly splňovány. Co však očekáváme od Evropského parlamentu? Je zde několik věcí. Důležité je to, aby Evropský parlament zdůrazňoval politickou viditelnost těchto otázek. Zde se nalézáme na určité křižovatce a proto je nutné boj proti klimatickým změnám a používání obnovitelných energií dát do eh, prioritních eh, úkolů. Eh, tak je nutné postupovat strategicky také v souvislosti s těmi posledními událostmi. Na té politické agendě to musí být skutečně na předních místech. Evropský parlament nám může také pomoci při poskytování využívání eh, nástrojů, které jsou eh, nezbytné, nástrojů evropských. Eh, hovořili jsme o CDM, e, o článku 9 a tak dále. Je však nutné pracovat politicky na evropských problémech. I to je velmi důležité. Takže to jsou ty podstatné eh, body. Eh, v politické evropské debatě je nutné nám pomoci a dále je nutné také dát dispozici politické nástroje. Děkuji vám, pan Koup. Eh, die Frage von Otázka pana Turmese, která se týkala toho, jak černý může být zelený proud. Mohli bychom se shodnout na kompromisu, E, v tom smyslu, že vysoce efektivní elektrárna e, by e, vypouštěla 0,4 CO2 a mohli bychom se teda shodnout na rozsahu 2,3 tun, tun CO2 na megawatt hodinu. Moje největší přání, a to už tady bylo řečeno, se týká toho, že by eh, tady měly odpadnout eh, bariéry, které tu jsou. A tím jsou především náklady na kapitál. My skutečně potřebujeme lepší zajištění proti riziku, protože rozdíl mezi 3% nebo 5% eh, úrokové sazby a 10 nebo 12% úrokovou sazbou jsou samozřejmě veliké. To je pro financování takového projektu zásadní, protože to náklady na investiční náklady takřka zdvojnásobí. To znamená, lepší zajištění proti riziku by bylo velmi dobré pro solární elektrárny, tak abychom dostali od finančních institucí lepší úrokovou sazbu. E, pokud jde o tu ekonomičnost nebo hospodárnost přepravy elektrické energie z Afriky do Evropy, já jsem vám na folii ukázal, že pokud se dostaneme přes Alpy, tak to pro spotřebitele může být ekonomické v tom smyslu, že bude platit za kilovat hodinu méně ve srovnání se solární energií, kterou vyrábíme přímo tady v Evropě, například v Německu nebo na severu Evropy. Souvisí to jednoduše s tím, že dole na jihu eh, máme eh, stejné investice, ale zisk je dvojnásobný, protože ta kapacita nebo intenzita slunečního záření je eh, mnohem silnější. A byť tady platíme za ten přenos, je to stále ještě hospodárné. To znamená, že z finančního hlediska je to atraktivní, je to efektivní z hlediska nákladů, pokud tady budeme převádět elektrickou energii do Evropy. Ve Španělsku by se to nevyplatilo, to by nebylo eh, atraktivní z hlediska financí, ale dále na sever ano. A pan Fanzon já si myslím, že většina otázek už byla zodpovězena. Všechno to, co řekli moji předřečníci, je pravda a není nutné, abych k tomu říkal něco navíc. Velmi mě zaujala otázka, která se ptala na to, jak to vypadá s projekty v severní Africe a na Blízkém východě, jestli eh, to není eh, ve vzájemné konkurenci. Já si myslím, že to by samozřejmě bylo eh, zničující. Pokud bychom v této první fázi umožnili takovou tu, takovou tu konkurenci a ztratili mnoho sil těmito boji, tak by to bylo špatné. My se snažíme postupovat komplementárně. Zároveň je velmi důležitá ta politická linie eh, Unie pro středomoří, rámcové podmínky, politika eh, totiž vytváří rámcové podmínky tedy v Bruselu za spolupráce se zeměmi Středomoří. Je tedy důležité to, že bruselská iniciativa byla iniciativou, která vyšla z průmyslu, z Eh, byla vedena komerčními obchodními úvahami. My se tedy snažíme o to, aby celý ten projekt eh, postupoval velmi rychle a je to skutečně komplementární. Eh, my se snažíme pracovat v rámci různých panelových diskuzí v různých klubech, tak abychom nešli proti sobě. Zároveň je velmi důležité, aby vzniknul trh. Trh, kde by mohly společnosti investovat dlouhodobě a jedinečné Eh, na tom je, že mezinárodní průmysl, ať už v Německu, kde to začalo, anebo v dalších 17 zemích, tak eh, všechny tyto společnosti říkají, že eh, chtějí trochu překročit svůj vlastní práh. Nechtějí zisk za 10 let, ale za 40 let. Jde o to, že tady v Evropě a v severní Africe a na Blízkém východě vytvoříme rámec, jakousi základní stabilitu, tak abychom mohli umožnit, abychom umožnili tyto velké investice, které potřebujeme eh, v oblasti energetiky. My Tady víme, že eh, se potřebujeme eh, posunout k tomu, že za 40 let bude v našem energetickém mixu převládat oblast eh, obnovitelných zdrojů energie. Průmyslové podniky tedy říkají, že chtějí překročit svůj vlastní práh, nechtějí se soustředit pouze na vytváření pracovních míst ve své vlastní zemi, ale chtějí se snažit o to, aby pracovní místa vznikala i v těch regionech, kde ta, regi- kde ta energie vzniká, kde se vyrábí a odkud je potom převážena. Z našeho hlediska je to tedy jedinečná příležitost a my bychom se měli snažit o to, abychom postupovali eh, komplementárně. Dobrým příkladem je Medgry, což je francouzská iniciativa, která se soustředí na otázku sítě. Já si myslím, že to je dobrý příklad a že eh, to hodně vypovídá. Pokud jde o Desertek, tak já si myslím, že Desertek je specifická záležitost, protože my tady počítáme s dlouhodobým vývojem soustředíme se na eh, horizont 40 let. Začali jsme tím eh, solárním plánem pro Středomoří MSEP, ale doufám, že tady všechny ty aktivity budou pokračovat i do budoucna, že to je koncipováno dlouhodobě. Eh, samozřejmě, že by bylo špatné, kdybychom pos posílili naše sítě a potom v těch sítích vedli elektřinu, která vzniká spalováním uhlí a fosilních paliv. Samozřejmě, že dbáme na to, aby infrastruktura sítě byla vyhrazena především pro obnovitelné zdroje energie. Pan Rybich eh, se ptal na variabilitu sol solární energie, která se vyváží, nebo variabilitu toho vývozu solární energie. Uh, dlouhodobá udržitelnost těch projektů eh, je zaručena pouze tehdy, pokud eh, tedy budeme eh, dlouhodobě analyzovat trh, jak se trh v Evropě a v severní Africe bude vyvíjet z dlouhodobého hlediska. Evropě, v Evropě, v severní Africe a na Blízkém východě. Jaké cenové tendence tu jsou? Samozřejmě, že má smysl transportovat elektrickou energii z bodu A do bodu B, když se to finančně vyplatí. My určitě nebudeme investovat do sítí, pokud z dlouhodobého hlediska není zaručen cenový rozdíl, tak aby se to vyplatilo. To znamená, že to je taková hlavní oblast, kde provádíme naše analýzy, snažíme se tedy eh, zjistit, jaký je dlouhodobý cenový vývoj v jednotlivých zemích, na jednotlivých trzích, tak abychom zaručili, že skutečně má smysl investovat do určitých částí sítě že se to vyplatí z dlouhodobého hlediska. Kromě toho byla položena otázka, jaká přání máme. Já se v podstatě pouze eh, připojím k těm přáním, která tu zazněla, k přáním, která formulovali naši kolegové. Já si myslím, že nejdůležitější, a je to zároveň mé největší přání, je to, aby i Evropa společně se Severní Afrikou eh, navázali eh, partnerství a aby pochopili, že v podstatě nemáme mnoho jiných možností z dlouhodobého hlediska skutečně máme málo jiných možností. Máme tu větrnou energii, biomasu, vodní energii a několik dalších možností, ale není jich zas až tolik. A proto musíme pochopit, že na Blízkém východě a v severní Africe se nabízí velké možnosti pro solární energii a pro větrnou energii a proto bychom měli společně vytvořit stabilní rámec, tak abychom to umožnili z ekonomického hlediska. A já skutečně zdůrazňuji ekonomičnost těch aktivit, protože všechno, co děláme v rámci politiky, v rámci průmyslu, v rámci nejrůznějších institucí, by mělo vycházet z eh, toho, že technologie, které známe, budeme uvádět na trh. Samozřejmě je to tak, že větrná energie je v severní Africe do značné míry samostatná. V tom souhlasím s Albrechtem Kaupem, měli bychom to i nadále stimulovat, ale je to tak, jako u eh, malých dětí. Když tedy malé děti eh, se naučí chodit, a chodí do školy, tak se o ně nemusíme zas až tolik starat, ale potom, když se ty děti osamostatní a jdou někam do světa, tak jsou ty starosti někdy větší. To znamená, že my potřebujeme dbát na kvalitu. Ta kvalita je skvělá, to se ukázalo v minulých letech, takže to jde správným směrem. My musíme tomu vývoji napomáhat Eh, solární eh, tepelná zařízení jsou eh, také velmi důležito, důležitým odvětvím, protože do budoucna je budeme stále více používat. Díky ním je možno hm, skladovat elektrickou energii, ale zároveň je to v tuto chvíli problémové dítě. To znamená, že my musíme pomoci jeho dalšímu vývoji. A to samozřejmě stojí trochu peněz. A tím se dostávám zas a znova eh, k tomu jednomu bodu, a sice k tomu, co může učinit Evropský parlament. My tedy chceme, aby byl aplikován článek 9, aby byl uveden do praxe a to jednotným způsobem, aby tady nebylo pět různých verzí aplikace nebo provádění toho článku pět, aby to bylo prováděno harmonizovaným způsobem. Já nevím, jestli tady můžu zmínit to slovo harmonizace, jestli to jen tak mohu říci v rámci Evropské měkkých struktur. Musím se dávat pozor. Eh, kromě toho si musíme dávat pozor, abychom tady dobře realizovali pilotní projekty a následně se snažili o to, aby technologie byly uváděny na trh a aby se tady snižovaly náklady. Kromě toho si myslím, že potřebujeme všeobecnou dohodu mezi Evropou, Severní Afrikou a také eh, státy Blízkého východu, Potřebujeme jakýsi rámec. Já si myslím, že dříve to byla energetická charta, kterou známe z 80. let. Něco takového existuje stále. Energetická charta platí i dnes. Může to být taková základna jakési rámcové smlouvy nebo rámcové podmínky, které by se vztahovaly na takovéto energetické obchody. A kromě toho se domnívám, že Evropský parlament by měl ten vývoj dále doprovázet na politické úrovni, eh, ať už jde o výzkum a vývoj nebo výměnu eh, expertních znalostí, spolupráci mezi univerzitami. My jsme společně s nadací Desertec založili síť univerzit Desertec, což jsou takové věci, které bychom neměli podceňovat. Protože ve všech zemích severní Afriky i v Evropě je stále více know-how a mladí lidé se o tento vývoj velmi zajímaví. Já vám, zajímají. Já vám velmi děkuji. Chtěla bych srdečně poděkovat všem přednášejícím, děkuji dámám a e, pánům, kteří naslouchali e, této debatě. Bylo to skutečně napínavé a jsem eh, tím poctěna. Chtěla bych přímo poprosit paní Riera Madurel, aby přišla sem do eh, předsednictví eh, a to také včetně před dalších přednášejících, abychom vyměnili další panel. Bueno, buenas tardes. Dobré odpoledne vám všem přeji. A no, myslím si, že bychom už mohli začít tímto druhým panelem. Já bych chtěla zúraznit jednu záležitost. Už jsme hovořili o síti, už jsme se zmínili o sítích a obnovitelné energie. Hmm, to je záležitost, která je opravdu mm, postavena na kvalitních sítích. Já už jsem se o tom zmínila i dneska dopoledne na tomto výboru. Několik řečníků na to již poukázalo, potřebujeme zlepšit několik oblastí v této záležitosti, zlepšit a posílit stávající sítě, přenosové sítě na jihu, protože tyto přenosové sítě jsou v podstatě zahleceny těmi tradičními zdroji energie, čili tyto sítě musíme zmodernizovat tak, aby alternativní zdroje energie mohly plnit potřeby tomto sektoru a zároveň musíme zajistit určité propojení, určité vzájemné propojení zemí v jižní části Středomoří a zároveň se snažit o nějakou regionální integraci. Třetí záležitostí je potřeba propojení mezi severní a jižní části středozemí, to znamená mezi oběma břehy středomoří. O tom už se zmínili předřečníci. A samozřejmě musíme investovat i do vzájemného propojení mezi středomorskou oblastí Evropy a zároveň um, střední Evropou a severní Evropou. O tom hovoří i směrnice o obnovitelných zdrojích energií. Například propojení mezi Eh, Francií a španělském, to znamená takový severo-jižní tah. A nyní zde máme tři úžasné řečníky. Prvním je Georges de Montravel, který je generálním ředitelem iniciativy MedGrid. Ten nás seznámí s projekty, které hovoří o vytvoření takové super sítě v oblasti Středomoří Dále to bude pan Juan Manuel Rodriguez, který je zástupcem podniku Red Elektrika ze Španělska. Já jsem si jistá tím, že přispěje rovněž velice cennými informacemi. Je to člověk s rozsáhlými zkušenostmi v tomto oboru. Je to podnik, který zde zastupuje, dosáhl opravdu velikého pokroku při budování síti i e, v souvislosti s e, právě tím slunečním solárním plánem a zároveň propojení s Marokem například, což je zároveň propojenou s energetickými toky v daném regionu. A pak budeme hovořit rovněž i o mm, určité synchronizaci procesů výroby elektrické energie a posledním řečníkem bude náš host z Maroka, Nabil Saimi, který se rovněž aktivně um, um, podílí na všech těchto projektech. Čili kolem 40 energii už se vyrábí tímto způsobem. Eh, ovšem samozřejmě, že nás čekají závazné cíle, které jsme si stanovili pro rok 2020. A poté to bude i prezentace z pohledu Maroka, pokud jde o spolupráci Evropské unie a zemí Severní Afriky s ohledem na potenciál eh, obnovitelných zdrojů energie. A nyní dovolte, abych dala slovo prvnímu řečníkovi Začneme od posledního řečníka, protože nás o to pán Nabil Arame požádal, který je členem Rady Marocké agentury pro sluneční energii. Máte slovo. Merci, madame la Děkuji za slovo, paní předsedající já než se objeví moje prezentace na panelu, rád bych se připojil ke všem předsedčníkům a poděkoval panu předsedovi Raulovi za tuto příležitost vystoupit, za příležitost prezentovat zde na půdě Evropského parlamentu tento solární projekt, marocký projekt a zároveň, abychom se podělili trošku na určité pohledy na tuto oblast, na práci, které se věnuje především pokud jde o ten rámec a článek číslo 9. Nejprve dovolte několik takových prvků, kontext, jak to vypadá. My už jsme o tom hovořili několikrát, o některých prvcích už jsme se zmíní v dnešní rozprávě zmínili. A já bych si dovolil osobně ale alespoň takové klíčová, klíčová slova, o kterých jsme se zde zmínili v tom původním, v tom prvním panelu, to znamená, mm, to znamená eh, spolurozvoj, vizibilita, prosperita, společný rozvoj a sousedství. Všechny tyto, všechna tato slova jsou zásadní slova, která mm, jsou důležitá pro ten projekt, o kterém hovoříme. A mm, vše na ten rámec je určitá vize, to znamená určitá abstrakce toho, o čem hovoříme, nebo v podstatě určitý přístup jednotlivých aktérů, účastníků těchto projektů. Ovšem v podstatě hovoříme o energii třetího tisíciletí, o změně paradigmu, o tom už jsme rovněž se změnili. A právě z tohoto důvodu na této úrovni bychom měli měřit důležitost práce, angažovanosti, závazku, který jste udělili tomuto projektu. A právě z tohoto důvodu bych rád zdůraznil důležitost Ehm, tohoto našeho vystoupení, to, že se můžeme eh, podílet na této práci. Maroko. Maroko je mladou zemí, které populace mm, více než 60% je mladší 30, 35 let. Je to mladá země, která roste v plném růstu ekonomickém, Samozřejmě, že to musí být eh, jaksi zásobováno i potřebami v oblasti energie. Ty potřeby v energetické oblasti se zdvojnásobí do roku 2020 a mezi eh, lety, lety 2020 a 2030 se to opětovně zdvojnásobí. To znamená, že do roku 2030 se, se čtyřnásobí tyto potřeby. Co to znamená? Samozřejmě, že to poukazuje na důležitost investic, které by měly být realizovány. To znamená určitá angažovanost, určitý Eh, určitý závazek z naší strany, ke kterému bychom se měli eh, který bychom měli podepsat, protože Mm, řekněme, v posledních deseti letech ten náš růst byl asi tak 5%. Ovšem je důležité, aby eh, jsme si uvědomili, že tento růst vlastně bude dynamičtější, bude rychlejší. Všichni si pamatujeme, k čemu došlo v posledním období. A myslím si, že je na nás všech, abychom vytvořili určité podmínky. Podmínky ekonomického růstu a zároveň, abychom byli schopni udržet tento růst, abychom využívali různé sektorové plány, abychom zajistili a zabezpečili práci pro mladé, naš, pro naše mladé, mladé občany. Elek, elek, energetická oblast, elektřina, to představuje právě v této oblasti nesmírně důležitý prvek projektu, které budou udržitelné. 90%, v podstatě až 97% naší energetické potřeby je založeno na fosilních zdrojích a externích zdrojích. Když se podíváme na tyto dva prvky, když to dáme do určité rovnice, tak v podstatě velice rychle zjistíme, že tato situace prostě není udržitelná z střednědobého a v podstatě ani krátkodobého hlediska. Ovšem zároveň zde vidíme určitou vůli, která je na té nejvyšší státní úrovni, určitou vůli zapojit se do udržitelného rozvoje nebo dosáhnout této, tohoto rozvoje. To znamená zapojit se do čistého, do, do rámce čistého rozvoje, protože Maroko v podstatě nemá žádné povinnosti, pokud by šlo o redukování CO2, ovšem Maroko se dobrovolně zhostilo tohoto úkolu, rozhodlo se angažovat se tímto způsobem, to znamená směrem zeleného růstu, tak aby pomohlo budoucím generacím, aby ty následující generace nemusely opravit, opravovat ty chyby, které vidíme zde i jinde ve světě. Čili to je takový dvojí přístup. Obnovitelné energie jsou v podstatě nevyhnutnosti, jsou v podstatě jediným řešením, ve kterém nemůžeme eh, se vrátit zpátky, které nemůžeme eh, ignorovat. Naše úřady v Maroku si stanovily určité cíle. Určité cíle, které znamenají, že bychom do roku 2020, pokud jde o kapacitu elektrické energie, Mm, která by pocházela z obnovitelných zdrojů, mělo by to být 42% toho výkonu, toho stávajícího, eh, teda toho výkonu, který uvidíme, kterého, dos, kterého dosáhneme v roce 2020. To znamená solární asi 2000 MW, dále je to eh, větrná energie 2000 rovněž a rovněž vodní energie. Abych to trošku uvedl do nějakého poměru. To znamená, v současné době je to asi eh, více než 30%, pokud jde o tu solární energii. To znamená, mm, že vidíte tu důležitost těch našich závazků. To znamená, jsme země, mm, eh, eh, která roste, která se rozvíjí a mm, tu kapacitu, kterou uděláme těmto obnovitelným energiím, které by nám měly umožnit například ušetřit asi tak 3,7 milionů tun CO2 ročně. A to je opravdu číslo, které je podle mého názoru klíčové, zásadní. Čili tento energetický mix, tato směs, samozřejmě, že můžeme vždycky hovořit o tom, zda to bude větrná energie nebo vodní energie, solární energie. Samozřejmě, že ta bezpečnost celého projektu je v té diverzitě, v té různorodosti. To by mělo být pod, um, zásadním zdrojem této strategie, této diverzity. To si myslím, že je velice důležité. Abychom tuto strategii realizovali, Maroko má i určitý právní rámec, který mu umožňuje um, určité stimuly. Máme institucionální rámec, který je velice jasný, pokud jde o různé zákony v oblasti, které jsou přijímány pro oblast obnovitelné energii. Jsme liberální zemí, podporujeme soukromé investice. Máme zkušenosti v této oblasti, například nezávislá energetika, její výroba, to představuje docela velikou část naší vnitřní spotřeby. Nemáme rovněž problém s nějakým delegováním těchto služeb, um, distribuování těchto služeb, to i na regionální úrovni. Tímto způsobem fungujeme v současné době a zároveň podporujeme i vlastní produkci do určité úrovně. To znamená, že jsme vytvořili takový institucionální rámec, a zároveň legislativní rámec, který umožňuje i realizaci tohoto hlavního cíle. To znamená, obnovitelné energie by se měly stát zásadní součástí mm, výroby elektrické energie v Maroku. Čili pokud je o ten solární plán marocký, ten je založen do určité multidimenziální vize. Samozřejmě, že spoleháme nebo počítáme i z regionální spolupráci. Už jsme hovořili o té valorizaci zdrojů, přírodních zdrojů, obnovitelných zdrojů, ale zároveň o tom všem, co se dotýká i vytvoření celého tohoto odvětví, které by mělo být konkurenceschopné, vzdělávání, industriální integrace, výzkum, vývoj. Maroko se zavázalo k těm 2000 MW solární energie, pokud jde o místní spotřebu. K tomu jsme se zavázali, čili pokud Maroko v současné době do roku 2020 těchto 2000 MW nebude schopen zrealizovat, tak veřejný operátor bude muset nějakým způsobem um, to doplnit například asi uh, pravděpodobně uhlím, protože my nemáme plyn. Čili tím, že budeme realizovat tento projekt, tak tím v podstatě umožníme vy, určitou viditelnost, viditelníme i jiné regionální iniciativy, ať už jsou to politické nebo průmyslové iniciativy a musíme přistoupit k opravdu k angažovanosti na, těchto, na tomto regionálním stupni, čili musíme být velice otevření a zároveň musíme konkretizovat tyto naše cíle. Článek 9 a my opravdu se velice těšíme, že tento článek eh, je k dispozici. Bychom rádi poděkovali členům Evropského parlamentu i vašeho výboru, protože to je podle našeho názoru určitá reakce na ambice v oblasti životního prostředí, energetická očekávání, ale zároveň podle našeho názoru je to nástroj pro účinnou um, spolupráci v celé této oblasti. Těch těch 20 gigawatů zdá teda zdá to bude stačit. Já osobně si myslím, že v podstatě musíme mít nástroje, které budou e, rovny nebo které budou odpovídat našim ambicím. A tyto ambice jsou opravdu zásadní. Ne, před chvíličkou se někdo zmínil tady e, o, o Eh, o Ježíškovi a o tom, co si asi přejeme, aby nám přinesl. Samozřejmě, že ten seznam může být opravdu velice rozsáhlý. Ovšem nám nechybí kapitál. Nám v podstatě chybí ten, kdo bude kupovat tu, tu elektřinu vyrobenou, protože my samozřejmě musíme kupovat a nakupovat inteligentním způsobem. Tento projekt by měl být příspěvkem tím, že by přispěla na obou březích ehm, středozemního moře, tím, že se změní paradigma energetické. Potřebujeme přijít s určitou konkrétní konkrétním důkazem. Před chvíličkou jsme o tom hovořili. My chceme um, realizovat projekt ve Vazazad, je to v podstatě jeden z takových pilotních projektů. Chceme um, poukázat na to, že tyto obnovitelné energie jsou schopny mobilizovat finance, že jsou realizovatelné, že jsou proveditelné, že mohou produkovat čistou energii, ale zároveň, že jsou to předvídatelné energie, že můžeme mm, mm, na možnost skladování a tak dále, že se ty sítě mohou integrovat velice zdravým a velice kvalitním způsobem. Ovšem, hlavním cílem je to, aby ta, byla určitá parita, to znamená um, i v, v pohledu na fosilní energetiku a musíme vytvořit trhy. Trhy tak, aby mohlo dojít k investicím, aby došlo k navýšení kapacity, produkční kapacity, čili musíme právě mít takovou tu viditelnost, zviditelnění a zároveň uh, Eh, závazek z dlouhodobého hlediska, tak aby tato solární energie se mohla stát energií budoucnosti. A pokud prostě chceme, aby vybuchla nějaká petarda, tak eh, to v podstatě zas, to neznamená, že bychom vytvořili ty vhodné podmínky pro celý, celé toto odvětví. My prostě potřebujeme určitou cestu, určitý plán, který zajistí udržitelnost tohoto sektoru. Potřebujeme jednak Evropskou unii, která samozřejmě bude za, zajistí eh, to financování, koncesní financování. Nejde pouze o intenzitu kapitálu. To není problém, ale spíše, eh, spíše o, eh, o tu kompenzaci tohoto kapitálu, tak aby ta protože ta hodina kilowattu je asi 30 až 35 eh, mezi eh, financováním koncesního charakteru a financováním tržním. Ano, hovoříme i o tom, že bychom to měli nějakým způsobem, řekněme, rozdělit. Asi bychom to měli eh, prokázat, ukázat na příkladě. To znamená, to znamená, že se snažíme opravdu maximalizovat to úsilí v současné době, abychom, abychom podpořili ty země, které nejsou nemocné, ale které jsou mladé, které rostou, které jsou v rozvoji, které potřebují hodně práce, hodně energie, hodně investic, tak abychom umožnili, aby, aby ten mladý stát poté, ten mladý dospělý člověk nebo ten mladý dospělý stát se mohl rozvíjet sám. A právě z tohoto důvodu potřebujeme eh, toto financování těchto koncesí, určité garance, které budou k dispozici, potřebujeme vytvořit vytvořit určitý trh s, elektr- s elektřinou, se solární elektřinou a zároveň musíme podporovat rozvoj článku 9. To znamená, že to nebude eh, pouze dobro, na dobrovolném základě, ale na povinném základě, protože ta směrnice hovoří následovně. Pokud ty země nerespektují své závazky, tak se mohou uchýlit k dobozu. Ovšem, já si myslím, že v ideálním světě bychom si mohli představit, že tato možnost prostě bude povinností a to znamená, ano, když jsme hovořili o tom Ježíškovi a přáních, ano, budeme si přát, aby pokud jde o import nebo produkci obnovitelných energií na úrovni členského státu, aby 0,5 elektřiny prostě bylo zabezpečeno dodávkami z jižních zemí. Toto si myslím, že je proveditelné. Je to proveditelné i v té stávající verzi, tak jak vypadá eh, směrnice a pokrývá pilotní projekty. Ovšem, pokud budeme chtít vytvořit ten trh, tu, eh, to odvětví, tak budeme muset využívat určité industriální podpůrné mechanismy. Tento rozvoj by měl pokračovat v rámci subsidiarity tohoto principu, který existuje v současné době, tak aby, aby tyto prvky v podstatě v té první etapě byly povinnými prvky to, co vám se může zdát jako opravdu minimální příspěvek či, či podíl, v podstatě vytvořit tu kapacitu nebo určitou viditelnost pro jednotlivá odvětví, developery, pro celý ten trh. V podstatě by to mohlo pomoci nakopnout celý ten trh a produkci. My mm, jsme pozitivní v tomto ohledu. A my bychom byli velice rádi, aby nás komise navštívila u nás v Maroku, aby se podělila s námi o toto nadšení, abychom vám ukázali, nakolik ty ekonomické podmínky v Maroku jsou skutečně účinné, tak aby společné projekty tohoto typu mohly představovat eh, hodnotu pro všechny zúčastněné prvky. A my uvidíme do, bu- do budoucna, jak teda, jak teda ten Ježíšek splní všechna naše přání. Nyní bych ukončil můj příspěvek a poděkovala bych vám za pozornost. Moc krát vám děkuji. Děkuji za velmi zajímavou perspektivu pohledu z vaší země. Každý člen panelu má k dispozici maximálně 10 minut, ale myslím si, že časový limit jsme dodrželi a prosím všechny ostatní, aby dodrželi tento limit. Nyní má slovo pan de Montravel. Ano, děkuji paní předsedající, děkuji za možnost představit MedGrid. Je to eh, projekt, Eh, přenosu elektrické energie přes eh, pánev středozemního moře. Já se domnívám, že se eh, nesmíme na věc dívat z pařížského hlediska. Musíme hledat řešení se všemi zeměmi, kterých se to dotýká, tedy všech zemí kolem středozemního moře. Eh, dovolte jen krátce něco k minulosti, když pan Štros ji řekl, že eh, Medgrid existuje v rámci eh, Unie pro mediterální oblast a je to takový hlavní pilotní projekt. Již bylo řečeno, že tento projekt chce vytvořit kapacitu 20 gigawatů a to na základě obnovitelných energií na jihu a východě Středozemního moře. Ta perspektiva je zajímavá. Turecko samotná eh, má eh, kapacitu eh, velikou eh, až do let 1950 eh, a je to tedy jistý zdroj. Samozřejmě, že vytváření nových kapacit Eh, bude uspokojovat eh, lokální eh, požadavky. A pan Amran již řekl, že spotřeba elektrické energie se zdvounásobí v Maroku do roku 2020. To znamená, že musíme uspokojit tyto lokální potřeby, ale je možné také vyvážet do Evropy. A číslo, o kterém se dnes hovoří v souvislosti s těmi 20 gigawaty, a to je 5 gigawatt, to je tedy onen objem, který by bylo možné možné eh, vyvážet do Evropy. Toto všechno tedy však vyžaduje eh, převodové soustavy, Eh, do Evropy, nejenom kvůli eh, tedy eh, produkci na základě obnovitelných energií, ale také pro to, aby růst potřeby mohl být kryt. Medgrid tedy bude vycházet ze všech možností výroby v budoucnosti, ne, nejenom tedy z obnovitelných energií zdrojů. Proč je nutné zlepšit přenosové soustavy? Je to nutné také pro zlepšení jejich integrovanosti. Sítě musí být posíleny, především tedy také propojovací stanice, jak na východ v jižní oblasti, tak i na sever. Dále je nutné také začlenit všechny soustavy středo do zemního moře. Toto je proces, který byl zahájen eh, již v momentě vytváření evropské sítě na základě solidárních snah a v posledních letech eh, toto bylo zlepšeno také ve smyslu jednotného trhu. Co je Medgrid? Jde o průmyslovou iniciativu, podobně jako Desertec, dnes se eh, schrnuje 21 společností, tedy akcionářů a jednoho strategického partnera. Někteří jsou z jihu, o těch budu hovořit eh, později. Je to velmi mladá společnost, eh, oficiálně byla založena v lednu 2011. Sídlo je v jen krátce k našim partnerům. Chtěl bych začít partnery z jihu. Řekl jsem, že Madrid je projekt společného rozvoje. To znamená, že chceme mít co nejvíce jižních eh, z partnerů, proto máme také Národní orgán pro elektrickou energii z Maroka, ze Sýrie, z Jordánska a dále máme také evropské partnery, akcionáře eh, sítí jako RED, italských společností, ale také výrobců Alstom, Siemens, Christian a Nexans. Dále máme také takové společnosti, které pracují ve výrobě eh, solární energie jako Abengoa a nebo další. Jaké jsou eh, výhody eh, Medgridu? Eh, při prohloubení této sítě jde o zlepšení eh, rentability jak na jihu, tak na východě. Eh, je nutné umožnit dobré propojení na jihu, ale také s Evropou na základě článku 9, o kterém se již hovořilo. Dále chceme zajistit bezpečné zásobování tím, že se umožní dovoz a vývoz a výměn v obou směrech. Velmi často se hovoří o vývozu z jihu na sever, ale solidarita mezi těmito systémy je solidarita rita obousměrná. Je nutné tedy zajistit rentabilitu infrastruktur eh, právě na základě obousměrných eh, toků eh, z jihu na sever, ale také ze severu na jih. Jaké máme cíle? Jejich pět. První cíl je definovat řídící schéma celé soustavy kolem Středozemního moře a přes Středozemní moře a to to do roku 2020 a 2025. Toto hlavní schéma bude zohledňovat všechny projekty, Eh, eh, elektráren na obnovitelné energie, ale také ostatních elektrárenských jednotek, eh, které potřebují využít nárůst potřeby. Za druhé je nutné mít tak harmonizovaný rámec úprav a pravidel, Eh, již na začátku evropské, vzniku evropské soustavy eh, byla stanovena pravidla pro výměnu elektrické energie, eh, tranzitu přes jednotlivé země a je nutné také ověřit to, jak tato pravidla fungují kolem Středozemního moře a je nutné je harmonizovat. Třetím cílem je vyhodnotit rentabilitu investic Kostelica do infrastruktur, do přenosových sítí. I zde je nutné prokázat, že investice jsou rentabilní. Dále jde o technickou a technologickou kooperaci se zeměmi jihu. Je to eh, projekt eh, společný a proto se snažíme budovat soustavy společně se všemi partnery na jihu. Dále jde také o podporu eh, technologií pro pro jednosměrný eh, prout. Jde tedy o tyto systémy, které mají být eh, použity. Jen krátce eh, bych chtěl také navázat na to, co bylo řečeno o dezerteku. Byla položena otázka ohledně spolupráce jednotlivých projektů a velmi často se také hovořilo o určité konkurenci v rámci MedGridu, ale myslím si, že jsou to spíš komplementární solární eh, eh, projekty. Eh, příslušná smlouva zatím nebyla připravena a podepsána, protože ministři chtějí se zúčastnit a podepsání této smlouvy a zatím k tomu neměli čas. Neznamená to však vůbec, že spolupráce není možná. My bychom chtěli velmi úzce spolupracovat. Děkuji za pozornost. Muchísimas gracias, señor Montravel, por eh, esta explicación. Děkuji. Děkuji, pane Montravele, za vaši prezentaci. Já považuji za velmi důležité to, co jste řekl a ještě důležitější mi připadá to, že jste se držel vymezeného času. A nyní dostane slovo pan Rodriguez z Red Electrica de España a i jeho tady prosím, aby se držel vyhraženého času. Eh, děkuji, dobrý den jsem velmi rád, že vám mohu něco říci. Eh, budu hovořit o tom, co je podstatnou součástí mé profesní dráhy. Já už jsem se pokoušel synchronizovat s Damaškem, ale bohužel to nepodař, se to nepodařilo. A eh, já se tedy zabývám napájením obnovitelných zdrojů energie do sítě. Vícekrát tu zaznělo slovo síť, grid anglicky. Bylo řečeno, že elektrický systém se skládá z generátorů, ze sítě, ze spotřebitelů, zhruba řečeno. Dovolte mi, abych se trochu omluvil za to, že ještě jednou budu představovat, jak vypadá současná situace. Tady na tomto přehledu vidíte energeticko-politický cíl pro oblast Středomoří. Ten Okruh, který vidíme na nákresu, není uzavřen, na turecko-syrské straně není uzavřen a já si myslím, že 19. nebo 18. září loňského roku eh, to bylo tedy propojeno eh, se kontinentální Evropou Stále tedy ještě musíme překlenout tu mezeru mezi Tureckem a Sýrií a musíme také zlepšit situaci eh, ve Středomoří obecně v Egyptě, v Tunisku. Nicméně, již několik let jsme tu měli eh, propojení skrz Gibraltar směrem do Španělska. Vidíte to na té černé lince a vidíte také, že tu je hranice pro eh, transport elektrické energie. Tady vidíme výměnu energie. Samozřejmě, že nebylo jednoduché získat tato čísla. Já jsem musel využít celou řadu pramenů, ale chtěl jsem vám to takto představit, abyste si mohli udělat představu o tom, jak eh, vysoká míra výměny energie tady je. Eh, zatím jsou ta čísla poměrně nízká, s výjimkou Maroka, protože Maroko eh, dováží mnoho energie. Mm, pokud jde o země Mašreku, tak i tady vidíte eh, některá čísla, která mohou působit takřka směšným dojmem, že jsou směšně nízká. Pojďme si položit otázku, co je důvodem pro tak nízké hodnoty. Musíme si uvědomit, že se jedná o sítě, které jsou velmi slabé, že mají velmi omezenou kapacitu a eh, kromě toho se jedná, eh, nebo je potřeba mít něco jako obrané plány Dovolte mi, abych eh, uvedl jeden konkrétní příklad. Je to transportní přenosová síť směrem na eh, sever Pyrenejského poloostrova. Je tu celá řada faktorů, většinou technické povahy, povahy, pokud jde o kapacitu a také pokud jde o vnitřní omezení v rámci systému. Pokud jde o tu politickou stránku věci, tak tomu bych samozřejmě mohl říct si spoustu věcí, ale nebudu se do toho pouštět. Tady vidíte, jak se to vyvíjelo v průběhu let a jak se to ještě bude vyvíjet v budoucnosti. Je to přenosová kapacita od Gibraltaru až po Pirneje. Vidíte, že ta kapacita bude kolísat pokud například ve Španělsku, v Jižním Španělsku, bude do sítě eh, napájeno více obnovitelných zdrojů energie, tak se sníží ta kapacita, protože to samozřejmě záleží na míře eh, obnovitelné energie, která bude vyráběna na Pyrenejském poloostrově. Dovolte mi, abych eh, tady položil a nastolil celou řadu otázek regulace, regulační orgány mohou eh, zařídit spoustu věcí, ale pravděpodobně se jim nepodaří ovládnout fyzikální zákony. Tady vidíte dva nebo tři členské státy, které si tedy vyměňují energie. Eh, jeden členský stát eh, se snaží integrovat obnovitelný zdroj energie a Následně dojde k zácpě, k přetížení. Jak můžeme toto přetížení, toto zácpu vyřešit? V podstatě pouze tak, že zvýšíme kapacitu sítí. Bylo již řečeno, že obnovitelné zdroje energie jsou velmi náchylné, musíme je dostatečným způsobem kontrolovat. A pojďme se nyní podívat na to, jak by taková kontrola mohla vypadat. To je tedy otázka, kterou chci položit. Jak může vypadat kontrola systému, když je do něj napájen obnovitelný zdroj, napájen obnovitelný zdroj energie? Zajistí například Maroko posílení své sítě tak, aby se z Tuniska do Maroka mohlo dostávat více obnovitelné energie? Uh, já si myslím, že kontrola produkce samozřejmě je e, dobrá věc, ale k tomu se dostaneme až v později. Položil jsem tu několik otázek, ale zároveň bych se dovolil načrtnout i několik odpovědí. Myslím především na ta řešení, která jsme realizovali u nás ve Španělsku. Pokud ten systém by měl fungovat správně a pokud nechceme dělat kompromisy, pokud jde o bezpečnost a kvalitu, tak samozřejmě musíme klást na výrobce velké a vysoké požadavky. Musíme všechno neustále optimalizovat, vylepšovat a proto máme nástroje eh, pro předvídání intenzity solární, slunečního záření a větru, eh, nástroje pro monitoring a kontrolovatelnost a také dostáváme údaje o gigavatech vyrobených na Pirenejském poloostrově. Nebylo by to možné, kdyby podniky, kdyby průmysl, tedy výrobci, dejme tomu výrobci eh, větrných elektráren, nereagovali. Kdyby nebyli vstřícní. Takže my spoleháme na jejich pomoc, ale kromě toho potřebujeme i pomoc ze strany spotřebitelů. Neustále se hovoří o inteligentních sítích. Dalším důležitým, body, důležitým bodem je nezávislost a schopnost převádět elektrickou energii. V rámci organizace ENSO sledujeme všechno velmi bedlivě. V současnosti probíhá projekt, Výsledek tohoto projektu eh, se dá tedy znázornit tak, že musíme představit eh, nějakou cestovní mapu eh, těchto elektrický dálnic do roku 2050. A nyní k závěru. Dovolím si vyjasnit několik věcí. Já doufám, že z toho, co jsem řekl, je jasné, že závadní sítě nejsou dostatečně vybavené na uh, tra- masivní transport energie. A to ani v rámci Evropské unie, ani pokud jde o systém, systémy zemí ve Středomoří. Zároveň se ukázalo, že obnovitelné zdroje energie jsou velmi náročné, pokud jde o přenoso, přenosovou kapacitu. Sítě jsou důležitým faktorem, ale není to jediný faktor. Integrace je možná tehdy, pokud budeme mít k dispozici nejrůznější nástroje. A pokud zároveň budeme klást dostatečné požadavky na výrobce, nezávisle na tom, kde mají své sídlo, pokud se budeme snažit monitorovat a kontrolovat výrobu obnovitelných zdrojů energie, pokud se budeme snažit o e, uskladnění energie a já si myslím, že Eh, pružnější výroba eh, konvenčních zdrojů energie by byla také eh, velmi dobré a, dobrá. A kromě toho bych si od Ježíška přál ještě reciprocitu a mechanismy pro certifikaci výroby obnovitelných zdrojů energie. Já nechci, abychom abychom to dítě rozmazlovali a proto tady končím. Děkuji, děkuji pane Rodriguezi. Děkuji vám za velmi didaktický příspěvek, který nám ukázal, v čem eh, spočívají hlavní problémy. Času není na zbyt, přesto si dovolím udělit slovo kolegům nejprve panu Turmesovi. Mm, děkuji. Já mám otázku na pana de Montravela. Vy jste řekl o to, že Jde o využití všech zdrojů, nejenom zdrojů eh, eh, také obnovitelných eh, energií. Co se týče jaderné energie, na to již nevěřím po Fukushimě. Já se ale také bojím uhlí. Uhlí by ve velkém použití rozhodnutí eh, bylo negativní. Já se domnívám, že Medgrid by neměl eh, umožnit eh, používání uhelných elektráren v jižních zemích. Tyto země jsou příliš slabé, než aby se bránili této špinavé výrobě. Technicky by to byl tedy ekologický nějaká havárie a já se domnívám, že byste se měl eh, tedy eh, spíše zaměřit na prioritu, eh, tedy dovoz uhlí třeba na evropský trh. To by parlament mohl přijmout, tomu máme jednoznačné stanovisko a já se domnívám, že o něm víte. V dokumentu infrastruktura je určitý odstavec, který hovoří o tom, že Evropská unie na toto dohlí, dohlédne ve smyslu budoucí kooperace by bylo vhodné, kdybyste nás ujistil o respektování tohoto bodu. Děkuji, pane Turmesi, paní Tikau. Děkuji. Děkuji za slovo. Ráda bych položila následující otázku na pana Ambrana. Tato otázka eh, ovšem může platit i pro pána, pro našeho kolegu ze Španělska. Když jsme hovořili o tomto balíčku, tak jsme v podstatě především diskutovali o čistém mechanismu čistého rozvoje mechanismu, který by umožnil členským státům využít 3 jejich emisních kvót, nebo teda těch povolenek emisních, pokud pomáhají třetím zemím. Pokud pomáhají třetím zemím rozvíjet eh, více energeticky účinných eh, zařízení, včetně investic do obnovitelných energií. Proto bych se chtěla zeptat, zda i ve vaší zemi existují typy tohoto investování, pokud jsem to pochopila správně, tak hledáte investory a toto by mohl být zdroj možného financování. Další věc, proč některé země, některé členské země, například Lucembur, Lucembursko, proč se některé země proč nevyužívají těchto kvót nebo tuto kvótu, která je k dispozici, jaké jsou překážky. Já jsem, pokud jsem to správně pochopila, od pana komisaře Pibaxe, tak je to mechanismus, který prostě nefunguje funkčně a pokud teda tam ta poptávka je, tak bychom chtěli vědět, proč se nevyužívá tato možnost. Dále je to znečištění, těch tři, ty 3% bychom mohli právě tímto způsobem využít. Proč si myslíte, že zde není zájem? Děkuji, říká paní předsedající. Děkuji, Adriano. Toto byly takové konkrétní dotazy pro pana Montravela. Ráda bych mu rovnou dala slovo, potom pan Amrany a potom rovněž pan Rodriguez. Prosím, dávám vám slovo. Děkuji za slovo. Já bych odpověděla na otázku pana Tjurmese, protože tam jsem kompetentní v této oblasti a v podstatě se to týkalo medgridu Rád bych řekl následující. Medgrid samozřejmě nebude upřednostňovat vytvoření mm, mm, nějakých elektráren, které znečistují. Ovšem pokud jde o dopravní sítě, tak ty samozřejmě nedělají rozdíly mezi elektrony, které pochází um, z, uh, z elektráren uhelných nebo, nebo solárních nebo větrných. Jakmile ta infrastruktura tam je k dispozici, tak v podstatě ty přenosové sítě prostě mohou přenášet jakoukoliv elektřinu, včetně atomové um, elektřiny. Samozřejmě, že to asi není v současné době politicky nejkorektnější slovo, ovšem je tomu tak. A když se podíváme na evropskou síť, Evropská komise, Evropský parlament, pokud si budou přát posílit to propojení mezi Španělskem, Francií, to propojení mezi Francií a Belgií nebo Německem, tak toto posílení, toto v podstatě se nezabývá tím, jaký ty, o jaký typ eh, energie půjde a o přenos kterého typu energie půjde. Čili co jsem tím chtěl říct, Medgrid samozřejmě, my nechceme nějak favorizovat pouze některé typy těchto elektrán, které by byly znečistující a tak dále. Ovšem, když tvoříme sítě, tak chceme prostě vytvořit síť, která umožní přenos jakékoliv elektrické energie bez ohledu na původ. Samozřejmě, že se snažíme podporovat obnovitelné zdroje, ale zároveň i do dosáhnout bezpečnosti dodávek. Ta solidarita mezi zeměmi je rovněž důležitá. To znamená, aby ta energie a ta elektřina eh, proudila všemi směry. Děkuji moc krát, pane Montavel. Nevím, zda je možné také zaintegrovat eh, marockou energii. No, trošku obtížné by bylo zodpovědět na tu to otázku, ale já se domnívám, že eh, odborníci na elektrickou energii jsou spíš před námi. Mají náskok eh, eh, ve srovnání s názorem politickým. Jde-li o údržbu sítí a soustav, aby dobře fungovaly, eh, eh, tak eh, tam není nutné na ně apelovat. Ale co se týče finančních zdrojů, Mazen má svůj projekt v Marzazatu a tam využívá všech zdrojů na podporu, které existují ale využíváme také koncesionářské poplatky, tak jak je to navrženo také mezinárodními akcionáři a máme také vlastní zdroje. Tento mechanismus 3% mi nic neříká. Ehm, musím se na to podívat. Ehm, možná, že eh, tedy eh, jsem to pouze opomněl. Děkuji. Děkuji. Pan Rodríguez, souhlasíte s tou odpovědí, která byla dána? Ano, když byl ten příklad Maroka a e, dalších zemí, e, tak e, vím, že ta debata by měla překročit hranice Evropské unie. Nestačí však říci, že když se nížím objem větrné energie ve Španělsku, tak v Africe to bude mít ty a ty dopady. Čili tento kontext bychom měli trošku opustit. Ale já bych chtěl ještě dodat, že cílem snížení emisí komisí je také eh, otázka eh, využívání eh, pro výrobu elektrické energie. To je náš cíl, který máme realizovat. Já sám jsem vlastně takovým řidičem vozidla, eh, tedy toho elektrického eh, energetického systému. A my máme zájem o to navýšit eh, bezpečnost a kvalitu těchto systémů k dobru společnosti, která je odkázána na využití elektrické energie. Jsou zde nejrůznější kola, která využívám. Eh, děkuji, pane Rodriguez, říká paní předsedající. Ano, tak tím eh, je vlastně můj úkol u konce. Chtěla bych poděkovat všem řečníkům. Děkuji za vaši přítomnost, za vaši účast a nyní předávám předsednictví panu Turmesovi. Uh, uh, Navrhuji, abychom okamžitě začali. Problém je, že já musím odejít v 6 hodin, protože musím jít na vyjednávání o remitu. To znamená systému transparentnosti na trhu s energiemi, což je samozřejmě velmi důležité a následně tady bude předsedat eh, zbytku slyšení někdo ze sekretariátu. Myslím si, že byste měli se snažit mluvit co možná nejstručněji, maximálně 10 minut, ale pokud by se vám to podařilo vyřídit během kratší doby, tak by to bylo také možné. A dobré. Dokonce si to přejme. Takže Nejprve předávám slovo paní Markeš, což je dlouholetá expertka v eh, Evropské komisi, která pracuje eh, v oblasti energetické politiky, její mezinárodní dimenzi a proto jí teď rád předávám slovo. Velmi děkuji za tento úvod. Nejprve mi dovolte, abych eh, představila a zdůraznila, že načasování tohoto slyšení je velmi dobré pro nás, pro lidi z komise. Jak víte, tak to následuje pro, po uh, sdílení, sdělení z konce března a Tady to sdělení tedy vyzývalo k partnerství mezi oblastí Středomoří a Evropskou unii, pokud jde o produkci elektrické energie. E, samozřejmě, že to odpovídá scénáři e, v cestovní mapě do roku 2050. Tím se tedy vytváří jasná perspektiva pro dovoz elektrické energie. Kromě toho vyšlo sdělení nedávno o budoucnosti politiky sousedství a tady je opět zdůrazněna potřeba e, projektů, společných projektů se sousedy na jihu. A zároveň toto slyšení se koná před sdělením, které eh, načrtne dimenzi, externí dimenzi evropskou, evropské energetické politiky a to také naznačí možnost rozvoje nových partnerství, pokud jde o postupnou účast eh, na trhu s energií v rámci Evropské unie. Já se domnívám, že vždy, když hovoříme o energii, energetice v oblasti Jižního středomoří, měli bychom mít vždycky na paměti několik věcí. Za prvé si musíme uvědomit, že naši jižní sousedé procházejí bezprecedentními uh, změnami, transformují se celé společnosti a Eh, obyvatelstvo se snaží o účast na politickém a ekonomickém životě. Kromě toho dramaticky narůstá počet obyvatelstva v těchto zemích a zároveň spotřebávají mnohem méně energie na hlavu než my sami, dokonce třikrát méně než my eh, v takových zemích, jako je Egypt nebo Alžírsko, ale dohání nás. A jejich ekonomiky rostou rychleji než v mnoha jiných evropských zemích. Ze všech těchto důvodů se spotřeba energie pravděpodobně zdvojnásobí. Řečník z Maroka řekl, že do, konce, do roku 2030 se ta spotřeba může dokonce ze čtyřnásobit, což je výzva pro ně, ale také je to výzva pro nás, protože si musíme uvědomit, že investice, které eh, tam budou učiněny, se dotknou i nás v Evropské unii. A proto jakákoliv politika, která podporuje obnovitelné zdroje energie v oblasti Jižního středomoří, musí začít u té obrovské potřeby energie, která vzniká v této oblasti. Já nebudu zacházet do detailů, pokud jde o financování obnovitelných zdrojů energie. Je tu několik rámcových programů, jak víte, regionální spolupráce mezi Evropskou unii a zeměmi z Jižního středomoří je dobře pokrytá z politického hlediska eh, současnými asociačními dohodami a také specifickým eh, memorandem o porozumění mm, v energetické oblasti. A kromě toho eh, komise podporuje některé regionální iniciativy, například integraci eh, trhu s elektrickou energií v Magrebu. Zároveň poskytujeme rozsáhlou, rozpo, um, rozsáhlou podporu v energetickém sektoru v této oblasti Jižního středomoří, rozpočtovou podporu a dále jsou to regionální programy, které rovněž podporují obnovitelné energie a energetickou účinnost. Evropská eh, investiční nebo teda představitelé investiční oblasti rovněž připravují různé mechanismy, projekty, úvěry, které se poskytují v rámci FMIPu a zároveň poskytujeme určité investiční možnosti v oblasti politiky sousedství pro energetické infrastruktury. A pokud jde o obnovitelnou energii, nákup této oblasti, export této oblasti, například solární energie do Evropy by umožnila financování investic do jižních eh, zemí Středomoří. Ovšem, pokud se podíváme na horizont roku 2020, je velice obtížné mít nějakou jasnou hodnotu nebo platformu pro ten business case na základě informací, které máme k dispozici v současné době. Evropská unie zdá se překročila trošku ten mm, cíl 20% eh, v roce 2020 a na základě národních, teda alespoň tak to vyplývá z těch národních plánů, kde se nehovoří o nějakém zásadním dovozu z těchto energií, z těchto, z těchto zemí. Obnovitelné energie v těchto zemích v podstatě se nedostanou do těchto, do, um, těchto nebo nebudou mít možnost dotací, které nabízejí tyto země. To znamená, že i kdybychom vzali v potaz ten vysoký faktor slunečního světu, tak i poté by tato energie, energie nebyla konkurenceschopná na našem trhu v následujících letech, to znamená před rokem 2020 solární, dovoz solární energetiky by se mohl stát konkurenceschopným, ale až v tom dlouhodobém horizontu po roku 2025, tam evoluce technologií, ceny eh, uhlíku, fosilních paliv a tak dále, to jsou další prvky, které do toho mohou zasáhnout, všem velice obtížné je nějak předvídat. Obtížnější je investovat do těchto oblastí, do, do, financovat eh, obnovitelné energie v jižních zemí Středmoří než v EU. Právě z důvodu socioekonomického kontextu je zde vysoká poptávka, ovšem nízké eh, dotace, nízké možnosti vývozu, investiční rizika, to jsou pouze některé z těchto překážek. Že některé z těchto zemí by mohly um, ten podíl jaksi změnit, pokud jde o, um, do, o dotace, které, pokud jde například nebo teda jejich odklon eh, od fosilních paliv. Samozřejmě, že to znamená i velice odvážná rozhodnutí v oblasti retailových cen za energii a to je to není opravdu jednoduché. I přes tyto překážky několik z těchto zemí se rozhodlo pokračovat tímto mm, v rámci socioekonomických plánů, tímto směrem, to znamená obnovitelné energie a naší povinnosti je podporovat v tomto úsilí. Měli bychom zhodnotit naše nástroje, protože ani technická pomoc, ani článek 9 prostě není dostatečný na podporu rozsáhlých investičních projektů. Proto návrh komise při diskuzí, která by se zabývala

partnerstvím v této oblasti mezi EU a e, jižními zeměmi Středomoří, pokud je o investice, dlouhodobý nákup, dlouhodobé udržitelné e, projekty. Toto je z našeho, podle našeho názoru velice zajímavá oblast. Obsah tohoto partnerství musíme ovšem ještě definovat a stanovit s našimi partnery společně s členskými zeměmi a i zeměmi, které jsou zúčastněny a mezinárodním společenstvím, které se zabývá touto problematikou. Diskuze již byla zahájena mezi investiční bankou bankou, Evropskou investiční bankou, sekretariátem, Evropský, Evropskou komisí, ostatními zúčastněnými aktéry. O tom jsme se zmínili v rámci prvního panelu, to znamená ten upstreaming té energie v rámci evropských rozvojových politik. To nesmíme totiž na, tu, na energetickou oblast zapomínat ani v rámci rozvojových politik. Děkuji za pozornost. Děkujeme. A děkujeme i za to, že jsi byla tak velice stručná. Jsem velice rád, že je mezi námi i Jonathan Walters. My jsme se sešli na asi tak před více než rokem na velice důležité konferenci. Světová banka hraje v tomto rozsahu velice důležitou roli. Kdyby si byl tak laskav a trošku nám nastínil, jak jste úspěšní, neúspěšní, já nevím, kolik tam máte těch milionů k dispozici a zároveň ty projekty, na kterých se... Děkuji za slovo. Děkuji za příležitost zároveň vystoupit na tomto dnešním semináři. Děkuji za tento úvod. Příjemný. Já se budu snažit o skutečně stručnost, podobně jako půla, protože mnoho důležitého již zde zaznělo. Náš kolega z Maroka rád bych opravdu ocenil jeho příspěvek. Já jsem alespoň tak ze 100% s ním souhlasil v jeho prezentaci, protože ten solární plán Středomoří, já jsem už mnoha lidem o tom, mm, se, o tom zmínil, že je to v Rabatu, že vlastně to vede Maroko, je to takový strategický, strategická výzva i pro Evropu, pro, střed, pro Blízký východ, Severní Afriku, je to strategická výzva pro všechny, no, to znamená snažit se dosáhnout této úrovně nějakým způsobem, dorovnat to. Pokud je o koncentrovanou solární eh, energii, o tuto iniciativu, to je jedna, jeden z projektů, na kterém se podílíme, jakožto Světová banka společně s, s nástrojem pro financování soused, sousedské politiky, dále je to Africká rozvojová banka, Islámská rozvojová banka, Evropská komise, různé bilaterální rozvojové agentury. V Evropě se na tom podílejí, ale i z jiných částí světa než se tomu budu věnovat a pokroku v této oblasti, dovolte několik poznámek k této CSP energii. Svět prostě hledá více možností pro neuhlíkové energetické zdroje, které bychom měli k dispozici 24 hodin denně. To znamená něco, co nepotřebuje těžit tu energii z fosilních paliv a to je veliká cena hmm, z klimatického hlediska, s, klimati- eh, s ohledem na klimatické změny, ale i na bezpečnost, na energetickou bezpečnost. Máme zde atom, geotermální energii, samozřejmě, že na tom seznamu je mnoho problémů s tím propojených, ten, ten seznam by asi mohl být dlouhý a abychom ho mohli rozšířit. Tak musíme být proaktivní, ambiciozní, musíme pod, poskytovat podporu novým technologiím. A jednou z možností, která je taková velice slibná, je právě tato koncentrovaná sluneční energie. CSP, nejenom proto, že prostě to ten sluneční svět je zdarma na poušti, ale zároveň mm, pro z hlediska nějakého ukládání, tepla a tak dále. To prostě vypadá mnohem, eh, eh, mnohem ekonomicky Mm, jednodušší, než je to u jiného typu energie. Čili je to technologie, která je opravdu má velikou budoucnost. Zároveň to mm, energie, která prostě se může přenášet. V podstatě tam nejsou s ní spojená nějaká, nějaké duševní vlastnictví, patenty, méně než 10% hodnoty to představuje většina zemí. Eh, mají ocelářství nebo, nebo sklářské mm, dovednosti, kvalifikované inženýry. V podstatě tato odvětví se mohou přizpůsobit tomu, aby začaly vyrábět tuto technologii. To je velice důležité. Já opravdu nemohu dostatečně zdůraznit Eh, to, celou tuto problematiku. Bylo to důležité před eh, arabským jarem a nyní ještě více. Skutečně tvorba pracovních míst, která je s tím spojená. My jsme udělali, určit, komise udělala potenciál v pěti zemích, pokud jde o, v tomto regionu Mana, pokud jde o tvorbu pracovních míst. A ten střednědobý scénář této studie poukazuje na to, nebo předpovídá asi tak 80 tisíc nových pracovních míst, které bychom mohli v této technologii vytvořit v eh, tvorbě v těchto pěti zemích, pokud jde o technologii CSP. Samozřejmě záleží na těch megawatech, na, tom, na to, mm, kolik se do toho investuje. Ovšem pracovní místa tam budou, pokud ty megawaty investujeme. Třetí poznámka u této technologie CSP. Je to technologie, která v podstatě je už technicky dostatečně ověřená, ještě pořád představuje zároveň i snížení, nebo ty možnosti snížení nákladů a úspory z rozsahu, které zatím ještě nebyly zcela um, pro, proskoumány, jak už se o tom zmínil kolega. V podstatě je to takové malé dítě, které zatím se učí pouze chodit. V podstatě mm, je to pouze mm, v té jedné oblasti Wall of Death. V podstatě mm, poptávka je nízká, protože ta, ty náklady jsou vysoké. Aby jsme se dostali přes to údolí smrti, tak na to potřebujeme obrovské dotace. Opravdu obrovské dotace, než to bude konkurenceschopné na trhu. Společně s ostatními rozvojovými agenturami jsme se snažili připravit, pomáhali jsme vytvořit takový balík projektů, investičních plánů a z těch tisíc megawatů CSP energie eh, v Mana regionu a mm, zároveň teda na straně exportu celkové náklady asi tak 6 miliard to představovalo dolarů. Tisíc megawatů to samozřejmě nevyřeší všechny problémy, ovšem má to ten demonstrační účinek, to znamená, je to proveditelné, je to něco konkrétního, děje se to, ten demonstrační účinek, který poté povede k um, opakování těchto projektů a to právě by mohlo umožnit ty úspory z rozsahu. Hlavním projektem v této oblasti Vazaza je Vazaza projekt v Maroku, samozřejmě to je ten solární plán. Je to projekt, který napředuje opravdu rychle, takovým tím zrychleným postupem. To nás všechny skutečně překvapilo. Ehm, získává dostatečné finance tento projekt, ovšem někdo už se o tom zmínil. Ano, samozřejmě financování to může získat, ovšem mm, i ty podmínky jsou velice důležité, ty koncese, jak je to stanoveno všechno. A to je vede k velikému problému to znamená, kde získáme tyto koncese, samozřejmě, že financování na základě protokolu to posílila ještě Kankunská dohoda, těch 100 miliard ročně, které byly slíbeny. Takový typ financování by opravdu mm, byl zásadní. My jsme začali na těch 6 miliardách, to je začátek, to je z toho fondu pro čistý rozvoj, to je založené na eh, těch koncesionářských eh, eh, finančních možnostech. To je dobré, ovšem potřebujeme další financování. Například vývoz, vývoz do Evropy té zelené, na, zelen, na ty trhy se zelenou energií, energii, už jsme o tom hovořili, mediterální, solární, sluneční plán, článek 9, to vše by se mělo přetavit na něco konkrétního. První vývoz, k prvnímu vývozu, mm, už jsme o tom hovořili, mělo dojít. Viděli jsme na různých konferencích různé PowerPointové prezentace v tomto ohledu, ovšem to byla pouze slova a nyní už potřebujeme ty elektrány přímo na místě v reále, tak aby lidé byli zjistili, že skutečně je to proveditelné a je to něco hmatatelného. Nejde o těch 20% do roku 2020. Těch 20% to je v podstatě taková výchozí základna, to je v podstatě ten, ten rok 2020 je um, už za chviličku zde my potřebujeme ambicioznější cíle, dlouhodobější cíle, zredukování emisí, obnovitelné energie, konkrétní čísla a cíle. Myslíme si, že e, to je proveditelné, ovšem potřebujeme pomoc všech zúčastněných, především to nakopnutí toho projektu, No, například těmi exportními projekty, aby skutečně tam byly ty odběratele. To je důležité. Děkuji. Děkujeme. Děkuji, pane Jonathane. My jsme během odpoledne eh, zmiňovali otázku vnímání rizika ve finančním světě. Eh, samozřejmě, že Evropská investiční banka je v Evropském parlamentu vnímána jako jeden z velmi důležitých nástrojů pro snižování rizika, pro snižování úrokových sazeb u takovýchto úvěrů. To znamená, že jsme ve skvělé situaci, protože tady máme dva zástupce Evropské investiční banky, eh, kte, kteří si dokážou eh, rozdělit 10 minut. Eh, Klode, já jsem slíbil, že budu velmi stručný, já dokonce využiju prezentaci, protože Eh, já chci navázat na to, co tady dneska zaznělo, to znamená, že navážu na to, co říkali ostatní a zmíním pouze čtyři body sám za sebe a Luciana vás potom krátce seznámí s tím, co eh, tady konkrétně děláme ve Středomoří. Čtyři body. Za prvé, Evropská investiční banka EIB eh, investuje 2,6 miliard euro do partnerských zemí Eh, ve Středomoří. V osmi letech to bylo více než 12 miliard euro, to znamená, že to mobilizovalo mnoho dalších miliard euro investice tím, že tedy eh, ty investice jsou sdílené ve Středomoří a díky tomu to projektové financování Evropské investiční banky je největší eh, v této oblasti, což je samozřejmě něco, co by Evropský, na co by Evropský parlament a Evropská unie vůbec měly být pišní, protože to je vaše banka. Evropská evropské členské státy, 27 členských států Evropské unie eh, jsou vlastníky Evropské investiční banky, to znamená, že to je váš nástroj a také to na vás do značné míry závisí, protože Evropský parlament vytváří politiku a Evropská investiční banka tu politiku realizuje. Eh, kromě toho je tu tady Evropská komise, Evropská rada, my eh, tak říkajíc splníme vaše rozkazy, do značné míry na vás závisíme a možná budete vědět, že v tuto chvíli vyjednáváme o budoucí mandátu, to znamená, že my jsme tak říkajíc říkajíc ve vašich rukou a vy nám řeknete, co máme dělat, co máme dělat jinak a jak to máme dělat. A to je pro nás velmi důležité. My tedy se držíme priorit, které vy stanovíme, stanovíte a jednou z těch priorit je oblast obnovitelných zdrojů energie partnerských zemích eh, ve Středomoří. Já jsem hovořil o 12 miliardách a z těchto 12 miliard bylo 5,1 miliard investováno do obnovitelných zdrojů energie. My máme tedy cíl 50% a to je velmi logické, protože Evropská investiční banka v globálním měřítku je největší finanční institucí, která, nebo eh, finanční institucí, která nejvíce financuje uh, obnovitelné zdroje energie. A Kromě toho jsme podporovali celou řadu projektů proto, e, že e, tam tady nebyla e, sporná čínská technologie. My jsme se snažili zachovat ty konkurenční výhody Evropy v oblasti obnovitelných zdrojů energie, tak abychom my jako Evropská unie měli konkurenční výhodu. Solární energie samozřejmě není nová. Máme tu celou řadu španělských projektů, na kterých jsme se podíleli a to je právě to, co se mi na Evropské unii líbí. Je to to, čeho Evropský parlament v rámci Evropské unie dosáhl, protože vy jste díky legislativě dosáhli toho, že členské státy jsou nuceny investovat do obnovitelných zdrojů energie a díky tomu tedy máme v Evropě zkušenost s implementací a my rádi tedy eh, přeneseme tu evropskou zkušenost i za hranice Evropy. Čtvrtý bod, budoucnost a rozvojová pomoc. Eh, máme tady skvělý systém pro aktivity v subsaharské Africe eh, a ve bývajících částech světa. Pokud hovoříme eh, s těmito zeměmi co, o tom, co očekávají od Evropy, tak to není žádná filantropie. Oni chtějí být bráni vážně jako investiční partneři, oni chtějí investiční příležitosti a možná to bude tak, že tyto země se nikdy nestanou členskými státy Evropské unie, ale oni očekávají od Evropské unie to, že, nebo od Evropské investiční banky, abych byl konkrétní, oni očekávají eh, aby se dělo to, co se dělo za posledních 52 let existence Evropské unie. Oni chtějí, abychom eh, s nimi jednali eh, jako s plnohodnotnými partnery a aby se tady dostali na stejnou, evropsk- na stejnou ekonomickou úroveň jako Evropská unie. A proto tady očekávají investiční příležitosti a Evropská investiční banka je nástroj, který může tyto příležitosti poskytnout. Evropská unie tady sehrává velmi důležitá, důležitou roli. Článek 9, který byl zmíněn, je velmi důležitý pro mobilizaci investičních prostředků. My jsme dneska dopoledne odpoledne na radě vedli eh, eh, diskuzi s komisí a snažili jsme se představit celou řadu finančních řešení v tom smyslu, jak můžeme eh, investiční projekty. A nyní předávám slovo Lučiáně. Děkuji, Janisi. Děkuji, pane předsedo. Jak už řekl můj kolega, Energetika je pro Evropskou investiční banku velkou prioritou. My jsme tedy investovali 5,1 miliard v oblasti Středomoří a tato priorita byla napojená na ten středomořský solární plán MSP. Rada ECOFIN totiž přidělila Evropské investiční bance mandát k tomu, aby tedy koordinovala finanční implementaci MSP pro nás je to tedy priorita číslo jedna a snažíme se spolupracovat s Unii pro Středomoří. To je pro nás velmi důležité, tato spolupráce. Já v tuto chvíli nebudu vysvětlovat, co je MSP, protože o tom jste tady eh, již ze široka hovořili. Já bych spíše chtěla říci, že jako Evropská investiční banka jsme tedy přijali mandát od, eh, od eh, Rady ECOFIN, vzali jsme ho velmi vážně a zaplatili jsme studii, která se věnovala potenciálu obnovitelných zdrojů energie v daném regionu. Cílem této studie bylo to, abychom identifikovali konkrétní projekty ve všech devíti partnerských zemí v oblasti Středomoří. Objevil se tedy seznam 85 projektů. A to byl takový první stavební kámen pro naše aktivity v rámci MSP ve Středomoří, v rámci Středomořského solárního plánu. Poté, co byla dokončena tato studie, která tedy byla eh, realizována prostřednictvím Svěřeneckého fondu UFM, jsme tedy za spolupráce s našimi partnery eh, z finančního světa se snažili o financování konkrétních projektů. V tuto chvíli to vypadá tak, že dokončujeme postupy, které, eh, které tady umožní realizovat jeden projekt v Maroku. Je to projekt, který zmínil i John, protože Evropská investiční banka se na něm podílí společně eh, se Světovou bankou, s Africkou eh, rozvojovou bankou. To znamená, že my Očekáváme, že celá řada z těch projektů bude realizována tím, že budeme spolupracovat s jinými finančními institucemi. Kromě těchto projektů je tu několik dalších konkrétních projektů v daném regionu, které se v tuto chvíli ohodnocují, které jsou tedy eh, ohodnocovány Evropskou investiční bankou. Jsou to projekty, které se týkají větrné energie a solárních eh, zařízení. V tuto chvíli tady máme připraveny projekty v Egyptě, v Maroku, v Jordánsku a budeme brát tyto projekty, tyto aktivity velmi vážně, stejně jako Rada ECOFIN. A poslední bod, kterou, který bych ráda řekla, je to, že bych ráda zdůraznila, že v tom nejsme sami. Na jedné straně souhlasím s tím, že je tu jednoznačná potřeba poskytnout pomoc, alespoň na počátku pro implementaci těchto projektů, protože některé technologie se teprve rozvíjejí, to znamená, že potřebujeme podporu od takových institucí, jako je Evropská komise. A to je samozřejmě Eh, věc, na které se shodnou všechny finanční instituce a kromě toho potřebujeme spolupracovat se Světovou bankou a s dalšími mezinárodními finančními institucemi a bilaterálně také musíme spolupracovat. To znamená, že takto se podle našeho názoru podaří dosáhnout cílů stanovených v rámci MSP, Středomorského solárního plánu, a e, budeme tedy schopni zahájit implementaci těchto projektů. E, dříve než předáme slovo DRTF Fuky, tak e, se tedy vrátíme k tomu hodnocení rizika. Jaké jsou vaše analýzy? Co tedy musí být analyzováno před financováním těch velkých projektů? Já jsem tedy velmi optimistický po té, co jste tady eh, promluvili, ale velká otázka samozřejmě eh, je to riziko. Já vím, že musíme vytvořit eh, viditelnost těch projektů, ale stejně se ptám, jaké nástroje vám Evropa může poskytnout, tak aby se snížilo to riziko, aby se tím také snížila úroková sazba u těch úvěrů je tu něco, co bychom my jako politici měli pochopit, tak abychom eh, to mohli, tomu mohli i nadále napomáhat. Dovolte mi, abych eh, řekl jasně, že jedním z nejdůležitějších rizik v tom regionu které se týká financování, je samozřejmě politické riziko. My nevíme, co se v tom regionu stane, ale Evropská investiční banka vždycky eh, předkládala fantastické nástroje pro pokrytí eh, politických eh, rizik. I když tu máme tedy 0,9 evropského rozpočtu, tak je to nástroj, který jsme nikdy nevyužili v oblasti Středomoří. Dovolte mi, abych vysvětlil, co to prakticky znamená. Máme tady celou řadu investorů, celou, řadu evropských společností, které se nás ptají, kdy konečně začneme působit v Libii. Eh, oni v Libii nepotřebují prostředky Evropské investiční banky, tam je prostředků dost, ale oni potřebují, aby eh, Evropská investiční banka pokrylo riziko. A když tedy Evropská investiční banka eh, tedy eh, dospěje k tomu, že se ta situace eh, v Libii stabilizovala, tak potom poskytne eh, pokrytí politických rizik. V tuto chvíli dochází k tomu, že je to většinou tak, že země nechtějí jít tedy do investice, které, které mají vlajku Evropské unie, protože tím nechtějí pokazit vztahy s Evropskou unii. To znamená, že je to určitý pákový efekt, který dokazuje, jaký, eh, jaké jemné síly tedy Evropská unie má. My chceme tedy, aby to krytí rizika ze strany Evropské investiční banky zůstalo zachováno. Kromě toho jsou tady právní rizika, obchodní rizika, eh, obchodní rizika a je tu e, pracovní skupina pro každou skupinu těch e, rizik. A jedna skvělá myšlenka spočívá v tom, že e, je tady komunikace nebo celá souhra právních dohod mezi partnerskými zeměmi a Evropskou komisí. Pokud tedy dosáhneme takovéto dohody v rámci Evropské komise, tak to bude dobré. Je to dohoda mezi Evropskou komisí a partnerskou zemí a tato dohoda potom musí být respektována v dané partnerské zemi, tak aby eh, bylo tedy možno eh, dosáhnout na ty finanční prostředky. Děkuji. A tím se dostáváme eh, k článku 9 který skýtá velké možnosti, ale také jsou s ním spojena určitá rizika. A já nyní tedy prosím Dorte Fuke z eh, která tedy pracovala na této otázce již velmi dlouho. Já ji prosím, aby nám jasně řekla, co je tedy potřeba udělat a co naopak dělat nemáme. Děkuji. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, dámy a pánové. Jsem opravdu nesmírně šťastná, že se mezi vámi mám zde PowerPoint, ovšem nemáme dostatek času, pokud dovolíte, tak opravdu pouze tři, čtyři slajdy, které mám k dispozici. Úplně první věc, já jsem právničkou, ano, pracujeme společně s mými kolegy v této oblasti, má to už nějakou dobu. Je to proces kde se ještě neustále učíme, je to společné úsilí s členskými zeměmi, spolupracujeme s Klódem, s ostatními kolegy a tak dále. Jedna věc, kterou bych chtěla říct jasně na samotném počátku, myslím si, že je opravdu úžasné alespoň trochu pomoci v této oblasti. Máme zde takovou tu naději. Ano, uděláme první pilotní projekt, abychom opravdu prokázali, aby to byla ta demonstrace toho, že to opravdu funguje a že Nejde pouze o ten nový vztah mezi severoafrickými zeměmi a Afrikou, ale i v rámci Evropské unie a našich zemí. Jedna věc, kterou bych ráda zdůraznila, určitá demystifikace článku 9. Myslím si, že článek 9 je možná příliš politizován. Myslím si, že možnosti tohoto článku se přehání, pokud jde o to, co, bychom, co by někteří z vás chtěli, aby poskytoval ten článek 9, o tom už jsme se zmínili, je to součást eh, mechanismu mm, určité flexibility v rámci směrnice o obnovitelných zdroje, zdrojích energie. Má tam určité cíle, těch 20 eh, e, mm, obnovitelných energií v rámci EU do určitého data. Zohledem na nákladovou účinnost a efektivitu této oblasti by právě některé členské státy mohly využít tohoto nástroje flexibility. Čili to je kontext. My nechceme měnit tu směrnici, my prostě chceme, aby naše systémy byly schopny využívat obnovitelné energie. A jedním z nástrojů, který by mohl dosáhnout těchto mm, velice nákladných cílů je právě ta flexibilita a to je součást článku 9. Člán, proto všichni se uchylujeme k tomuto článku. Měli bychom zdůrazňovat to, že směrnice i tento článek se využívá pro, řekněme, projekty průmyslového transferu, technologií, pilotní projekty, které využívají velice nákladné technologie. Nejsou to nějaké mm, eh, nedokonalé nebo za, zatím eh, nedospělé technologie. Prosím, nezapomínejte na to a nepřeceňujte tento článek. Asi bych vám měla říct, co znamená ten článek 9. Znamená to, že podporujete konkrétní projekt, jakožto členská země v nějaké ne-EU zemi a poté ta spotřeba musí být na straně společenství a vy máte právo využít tyto dodatečné um, energetické ne, ne, nebo v podstatě tu obnovitelnou energii v rámci vašeho energetického zdroje. Dále, jak, jakým způsobem tam musí probíhat provoz, žádné další investice nebo subvence se nemohou poskytovat pro ten, který projekt a tak dále. Ovšem, co to znamená, že musí být skonzumováno, nebo teda, že ta spotřeba je na straně členských států? Tam eh, na základě směrnice vidíme tři požadavky. Ekvivalentní objem elektřiny, který, byl, který se využívá v rámci um, pro, té kapacity propojení mezi zemí původu, zem, cílovou zemí a transitní zemí. To znamená mezi všemi třemi prvky. Pokud teda některá země z toho chce čerpat, z té zelené energie a řekněme, že je tam nějaká třetí strana. Toto musí eh, být eh, velice jasně stanoveno, hm, eh, ta kapacita, produkční kapacita té elektřiny rovněž musí spadat do určitého časově, o, časově omezeného rámce. Toto jsou tři podmínky. Pokud jsou všechny tyto tři podmínky splněny, tak je o tom obeznámena v souladu s článkem 9 komise a dáme tomu zelenou. Dá se tomu zelená, čili je to prostě projekt, na kterém nemůže nikdo prohrát. Ten fyzický transfer Čili tam je několik problémů s tím spojených. To opravdu jenom takový kratičký pohled. Kolegové samozřejmě se snaží nebo pracují v této oblasti, protože samozřejmě, že vždy, vždycky vám právník řekne něco jiného, ale naším cílem je, aby to fungovalo. Ten fyzický transfer, to je nesmírně obtížné prokázat, kde to teda budete registrovat na tom konečném konektoru, nebo v podstatě všechny ty podmínky musí být specifikovány. Ovšem ten interkonektor samotný, to podléhá mm, různým e, národním legislativám na obou stranách Středomoří. Čili musí to být, řekněme, doplněno nějakým důkazem, že došlo k tomu fyzickému transferu. A toto v sobě obsahuje hodně politiky, propagandy, v těch stávajících diskuzí. Já, já bych se tomu ráda jak si vyhnula, protože potřebujeme čas na důležitější věci. Někteří se snaží říci, můžeme využívat tu garanci původu, která by znamenala mm, certifikát určitý. Tato garance, jak o tom jistě víte, my jsme mm, vedli obrovskou diskuzi s komisí, protože komise chtěla vytvořit takové zelené certifikáty, to nefungovalo, přišli na to, že to prostě není ten způsob mm, vhodné harmonizace. Hlavním prvkem to, této garance v podstatě e, tam to ne, ne, neprokáže e, to dosažení cíle. V podstatě je to jenom důkaz o tom, že se ta elektřina dostala z jedné země do druhé země. Ovšem v rámci této směrnice se to nemůže využívat pro elektřinu, která, řekněme, eh, přichází z nějaké třetí země. To znamená, nemůžeme to využít jakožto důkaz. Další problém je ten, že někteří tvrdí, abychom pro to financování umožnili tu zelenou energii, která je produkována ve třetích zemích, aby se dostala teda do sítě v těch třetích zemích a mohla těžit z, národ, z toho národního projektu mezi um, jejich zeměmi a členskou zemí. Samozřejmě, že musíme dělat rozdíl mezi tím, zda členská země to chce provádět a o čem hovoří směrnice. Směrnice hovoří, že v podstatě se to nemůže využít pro dosažení toho cíle. Směrnice hovoří následovně pouze flexibilita čísla článku 11 pro ten mechanismus um, poskytování energie do sítě a tak dále. Čili nehovoří se zde explicitně o třetích stranách. Pokud byste se na to dívali naivně, tak by nějaký konkurent nebo nějaký třetí prvek řekl to prostě už překračuje rámec platnosti směrnice. Proto bych chtěla demystifikovat ten článek 9. Samozřejmě, že se můžete jako členská země mm, udělat nějakou dohodu se třetí zemí, řekněme s Marokem a umožněným přístup do vašeho systému. Ale jak to teda provedete? Nějakým statistickým transferem nebo několik členských států, řekněme, spolupracuje v této oblasti a vytvoří nějaký konkrétní projekt pro zelenou. Tak já, já vím, já vím, že hovořím velice dlouze. Možem ještě jedna věc. Na tom, já jsem tam měla takový seznam v mé prezentaci ohledně přeshraničního přenosu, čili jaké jsou postupy ve třetích zemích, za ta třetí země má nějaký zákon, který podporuje obnovitelné energie, jaké jsou poplatky, kdo je stanovuje, kdo platí za síťové, za, za čo, síťové poplatky, jak to funguje, jakým způsobem se to registruje. Je to asi 40 až 50 otázek. A samozřejmě, že to je práce, na které ještě mm, neustále pokračujeme. Nechci, abychom z toho byli nějak rozesmutnění, to ne vracím se k tomu, o čem už hovořil kolega. Prostě musíme pracovat na bilaterálních dohodách, dále různé kodexy, propojení. Hmm, my samozřejmě nevíme, jak to udělat, to není žádné tajemství, musíme hovořit o výměně informací. Čili nyní je ten míč na straně členských států, musí dojít k lepší koordinaci. Španělsko by podle mého názoru mělo hrát důležitou roli. To znamená ta, ta pomoc ze strany eh, Francie, Německa a tak dále. Čili jak si podívat se i nad rok 2020. Potřebujeme v podstatě obnovitelné energie nejenom pokud jde o tu směrnici a závazné cíle pro rok 2020, protože potom v roce 2020 prostě budeme muset dělat další závazky. Jak už se o tom zmínil kolega ze Španělska, dobře, nebudeme Mm, produkovat větrnou energii u nás a budeme to, budeme to, řekněme, kupovat ze severní Afriky, protože je to eh, levnější. To nemůžeme říct, že prostě fotovoltaiku nebudeme dělat v Německu, protože ji koupíme někde levněji. Musíme změnit celý ten systém, musíme pracovat tímto směrem, ano, ehm, trvejte na to, abychom pracovali všichni opravdu tvrdě a energicky, ovšem ten článek 9 prostě není potřeba zneužívat. Děkujeme. Děkuji, jsem trochu v obtížné situaci, protože většinou mohou pokládat otázky pouze poslin, poslanci a já tady bych nyní mohl pokládat slovo pouze sám sobě. To je eh, tragédie těch slyšení, která se konají pozdě ve čtvrtek odpoledne. A druhý problém, který má, mám, je to, že musím odejít na jiné jednání. To znamená, že já navrhuji dvě věci. Za prvé tedy děkuji všem, eh, tady v parlamentu, kteří umožnili konání tohoto eh, slyšení. Je to tady důvěra pana předsedy Royla eh, ty, kteří navrhli ten program. Kromě toho to byl náš velmi angažovaný personál. Eh, možná, že bude nejlepší, když se postavíte, aby všichni věděli, o kom hovořím. A Kromě toho navrhuji jednu věc. Já si myslím, že tady máme velkou velké množství velmi kvalifikovaných lidí a byla by velká škoda, kdybychom nyní museli uh, skončit, protože pokud uh, by někdo uh, chtěl se mnou něco hovořit, tak je možné, abychom se sešli někde v baru za půl hodiny a můžeme i nadále diskutovat tyto otázky. To znamená, že pokud se někdo může chopit iniciativy, tak to by podle mého názoru byl